Okay, folks, can you take your seats? I think we've um, had enough time to settle. I know. Doufám, že jste měli dostatek času se usadit. Vím, že tak, jak budeme teď pokračovat, tak se dostaví další poslanci, ale každá minutka, kterou teď promrháme, je minutka, kterou můžeme věnovat diskuzi. A jsem si jista, že toho budeme mít hodně k diskuzi. Děkuji vám. Vítám vás na po druhé už, kdy máme slyšení během zasedání výboru Ekon, je to plný program, Nejprve bych ráda schválila pořad jednání, nevidím žádné námitky, tak to je v pořádku. Nemám žádná sdělení s předsedkyně, takže můžeme přímo přejít eh, k veřejnému slyšení o posílení ekonomického řízení v Evropské unii. Eh, nemusím nikomu připomínat, že toto je mm, zjevně velmi důležité téma, eh, které před sebou máme. Nemyslím si, že musím k tomu dále něco dodávat, takže můžeme jen získat více času pro diskusi. Eh, takže jsem potěšena, že mohu přivítat mm, Maria Montiho, který přednese klíčový projev mm, k celé této otázce a tomu, co považuje on za relevantním, takže aniž bych promrhávala dále jeho čas nebo čas, který můžeme věnovat diskuzi, přejdeme přímo k jeho přednášce. Prosím, máte slovo. Thank you very much. Děkuji, paní předsedající. Děkuji za to, že jste mě pozvali. Jsem poctěn a e, zvláště potěšen, že mohu být zde na e, zasedání e, ekonomického výboru a to z dvou důvodů. Jeden eh, z nich, eh, mm, to byla taková klíčový, eh, klíčové bylo desetileté působení jako komisaře před několika lety a vlastně jsem prošel různými slyšeními, dvěma klíčovými slyšeními v roce 95 a 99. Mnozí z vás ehm, ehm, jsou mi velice mě zná, pro mě známé tváře z tohoto období. Za druhé, váš výbor hraje klíčovou roli eh, v tomto parlamentu a hraje ehm, plnohodnotně. Velmi úzce jsem sledoval to, co, čeho jste dosáhli mm, v oblasti balíčku ehm, ekonomického dohledu a ehm, mm, Přeji vám, abyste eh, dosáhli podobných výsledků také s balíčkem, který se bude týkat ekonomického řízení. To je to, co dnes budeme diskutovat. Udělám pár eh, krátkých poznámek, eh, komentářů k následujícím bodům. Jak eh, nahlížím celkově na otázku na to ten balíček o řízení? Co by mohlo v tomto kontextu, jaká by mohla být role eurobondů? A konečně, co by v tomto celkovém kontextu eh, mohla být konkrétní role Evropského parlamentu, jak já tuto roli vidím. Nejprve balíček řízení, řízení jako celek. Měl bych ještě dodat, že eh, za pár minut byste měli eh, dostat tři krátké články mé. Doufám, že pro vás tyto články budou užitečné, tedy pro ty, kteří by o to měli mít zvlášť zájem. Balíček řízení podle mého názoru je eh, zásadním pokrokem pro Evropskou unii. A v krátkosti mohu říct, že tady vidím eh, riziko, které paradoxně tento balíček eh, může eh, omezit a to tím, že tady eh, že to krátkodobou povahou. Co to znamená? Krátkodobá povaha, to není, není to inherentně něco rozporuplného. Myslím si, že tady toto riziko existuje. Existuje eh, riziko, že v současné době ti, kteří dělají politiku, se pokoušejí právě um, um, eliminovat eh, tuto povahu krátkodobosti z trhu, ale mohlo by se stát, že pak eh, dojde k pokroucením, zkreslováním ve způsobu, jak budou zvládat takovýto balíček. Proč toto říkám, ti z nás, kteří už jsou dost staří a už tady mm, dlouho působí, mm, zažili podobné cykly, podobný cyklus. Podívejme se na rok 96, 97, eh, to byl, mm, tam, tam začalo s, eh, s paktem růstu a stability. Eh, jak se tomu tenkrát říkalo? Tenkrát se tomu říkalo, tady to číslo bylo 3,5 to bylo moto, to bylo eh, heslo, eh, s kterým jsme pracovali zvláště z Německa, to, to, tak to byl podporován pakt růstu a stability. Eh, toto heslo se často používalo ministrem financí Weiglem a opakovali to ostatní a myslím si, že to bylo naprosto vhodné pro tehdejší dobu že se takto postupovalo. To znamená používat takové jednoduché poselství 3,5 deficitu celkového takové míry eh, zadlužení. To bylo něco, co stačilo a protože jaký byl tehdejší cíl? Tehdejší cíl bylo přesvědčit eh, Německo, které bylo pochopitelně z pochopitelných důvodů váhavé, a také veřejný názor o tom, že euro bude tak silné jako německá marka i v nepravděpodobném případě že by některé eh, zoufalé, nedisciplinované země z jižní Evropy eh, mohly jednoho vzdáleného dne se k nám přidat. A to se pak stalo velice brzy a bylo zapotřebí pomoci těchto eh, zemím ehm, stát se zeměmi s vyšší disciplínou. Ale poté, když se trvalo na 3,5, se ukázalo, a o tom se velice živě v minulých měsících diskutovalo, tedy ukázalo se, že eh, sami rodiče tohoto paktu stabilitu, stability, a to bylo Německo a Francie v roce 2003, nejen um, nedodržovali pravidla, což už jako samotné bylo špatné, ale navíc e, zabraňovali normálnímu mechanismu vymáhání, který měl fungovat v jejich eh, případě. Eh, například se tady to týkalo zemí, jako to bylo Irsko nebo eh, Portugalsko, ale opět tady z pochopitelných důvodů v některých zemích, zvláště v Německu, vidím určitý hlad žízeň po viditelné inkarnaci disciplíny po té, co Řecko a jiné po Řecku a jiných událostech. A možná, že tady teď existuje riziko pro politiky jít znovu do takových krátkodobých přístupů tím, že kladou podmínky, stanovují podmínky, které eh, mohou být někdy téměř eh, nereálné pro celkovou architekturu a disciplínu. Musíme doufat, že, že budou že nebudou tak nerealistické za pár let, kdy zažijeme zase podobný cyklus, ale ten bude spojen se silnou disciplínou, ale bude to přístup, který bude aplikovatelný. Takže <clears throat> myslím si, že Je tady pár bodů, které si zasluhují naši zvláštní pozornost, pozornost parlamentu. Velký dojem na mě udělala kvalita zpráv, eh, které tento výbor předložil a vyjádřil bych to takto. Potře- když se podíváme na návrhy, na, které jsou na stole, potřebujeme menší politický způsob vymáhání, dlouhodobější disciplínu a Ehm, e, mě, měli bych se, měl se posílit tržní disciplína eh, s eh, ehm, e, e-bondy a také tato velká disciplína eh, potom bude sebou nést sílu. Menší politická systém vymáhání. Role komise by měla být ehm, zintenzivněná. E, to si myslí i tento výbor, ale myslím si, že by měla být zvýšena ještě více, než se s tím počítá v daném rámci a e, v tom, jak e, je obsaženo v některých pozměňovacích návrzích. Já si myslím, že tyto návrhy jdou ve správném směru. Buďme upřímní. Tato vymáhací e, pravidla nebo opatřená by mohla být pokrucována různými vlivy a Toto není v rámci návrhu, které byly předloženy v radě. A v návrzích, v návrzích se objevuje úsilí když se podíváte na konečnou zprávu eh, Van Rompuye eh, a jeho pracovní jednotky, snížit co nejvíce eh, rozhodovací roli kolegia, komise, ehm, tedy ehm, ty kompetence eh, komise se musí brát v úvahu, ale je tady nedůvěra v práci kolegia. Byl jsem tam deset let a sledoval jsem eh, všechny tyto věci velice úzce. Kolegium eh, nikdy neodmítla návrhy, které se týkaly výboru pro ekonomické záležitosti. To se odehrálo právě v roce 2003, Německo, Francie. Kolegium velice rychle sledovalo, no, podpořilo to, co komise navrhla. A jak víme, byl to výbor ECOFIN, který na, e, následně neaplikoval e, plánované vymáhací mechanismy. Takže komise, kolegium opět, e, po velmi živé diskusi rozhodla, že rada bude pohnána k Evropskému soudnímu dvoru, něco, což se nedělá každý, co se nedělá každý den. Dlouhodobější disciplína a to je zase spojeno s, s aspektem růstu. Myslím si, že e, abychom byli skutečně e, důvěryhodní, tak disciplína e, musí být zasazena do kontextu, kdy růst bude živen a posilován příslušnými politickými opatřeními. A tady vidím dva aspekty, které jsou potřebné a které nám chybí. Jeden z nich je Integrace a druhý jsou investice. Tomu říkám ty dva důležité faktory zaměřené na růst integrace. V současném stavu evropské ekonomiky nemůžeme doufat, že růst um, um, poplyne jenom z umělé um, podpory a z rozpočtových deficitů. Určitě si myslím, že to souvisí s tímto přístupem uh, k disciplíně, takže odkud může takový růst pocházet. Myslím si, že mm, největší dosud nevyužitý potenciál zaměřený na růst evropské ekonomiky je integrace ekonomiky samotné, to znamená hlubší a lépe fungující jednotný trh. Ale nic takového v tomto balíčku mm, obsaženo není. Je to normální nebo ne, že, by, že toto chybí? Myslím si, že to není běžné, protože když se podíváme na zprávu této pracovní skupiny, která konstatuje, že těmito návrhy konečně se staráme e, o ekonomické pilíře e, MU. Já si myslím, že tomu tak úplně není, protože ekonomické e, pilíře MU znamenají co? Jednak je to, je to jedna ekonomická unie, strukturální existence ekonomické unie, která, to, je, to znamená plná integrace. A ale v, o tom, v tomto procesu se o tom nic neříká. To se ponechává spíš eh, no, to je tak otevřeno a um, je to zakotveno spíše v EU 2020. Um, ale toto, o čem, na čem vy teď pracujete, toto eh, by z politického hlediska měl být ten atraktivní kousek evropské legislativy, alespoň po nějakou dobu. Um, něco, já si myslím, že to je daleko důležitější eh, než tato sofistikovaná architektura eh, finanční disciplíny, eh, kterou, která znamená skutečná ekonomickou, která znamená skutečnou ekonomickou integraci v Evropě. Je to škoda a doufám, že najdete cestu, jak znovu vrátit tento klíčový aspekt růstu do tohoto hlavního proudu vaší práce. A pak je tady další aspekt ekonomického pilíře, a to je řízení ne monetární politiky pro, EMU eh, e a to je to se mm, v tomto balíčku řeší, balíčku řízení řeší velice dobře, ale pořád ještě si myslím, že eh, tento balíček je příliš úzce spojen s původní formulací eh, paktu růstu a stability. Je tam řada sofistikovaných doplňků a pozměnění a e, jemných úprav, ale pořád e, e, se to míjí základním bodem. A sice posoudit, jestli současná ekonomická politika a rozvoj v Evropě jsou ve prospěch příští generací, to je vlastně poselstvím, posláním EU, anebo jestli se bude hrát proti nim. To, to klíčové rozlišení není mezi soukromým a veřejným sektorem klíčovém rozlišení e, znamená mezi současnými výdaji, které uspokojí dnešní potřeby a také výdaje do budoucna, to znamená investice. Ať už jsou to veřejné nebo soukromé investice, které musí být řádně koncipované a dobře e, e, promyšlené. Ale toto si myslím, na to se musíme podívat a vyvinout tady vážné úsilí. Takže a jinak zase zaznamenáme zkreslení jako ta, která jsme našli v případě Španělska a Irska. Jestliže řeknete, eh, že ať už budou výdaje ze strany vlády eh, eh, jakékoliv, kdy můžeme mít podezření, že, že jsou nesprávné a musí tedy být stanoven určitý strop, ať už jsou to výdaje soukromého sektoru, nebo ne, e, kdy výdaje, které někde nemusí být stanoven strop, nebo kdy nemáme podezření, že nejsou dobré, ať už je to pro spotřebu, e, nebo e, kdy je to financováno z půjček spotřebitelů, pak je možné, že skončíte v problémech jako ty, které jsme teď zažili. Takže jsou tady určité, je tady nutnost tyto věci nově zvážit a myslím si, že by bylo žádoucí to udělat, že bylo žádoucí to udělat tenkrát v roce 96, ale byla tam taková menšina, která se o to zasazovala. Dovolte mi, abych konečně zmínil mm, téma eurobondů, které je obzvláště zajímavé, protože je to téma, které se mění ehm, jsou mm, tady důvody, proč to může být zajímavé. Nechci ovšem předjímat to, co možná budete chtít i vy, paní předsedkyně. A sice aktuální zprávy jsou asi potenciální eh, zrození nových bondů, ale eh, já myslím, že to pak mm, přenechám vám. A Zatím se skrývá skvělý britský mozek, um, um, možná bychom měli brát vážně tuto myšlenku, ale Eurobondy byly tématem po dlouhou dobu v celé ekonomické diskuzi. Nedávno se to objevilo v politických eh, dokumentech. Ehm, já jsem hovořil o mm, eh, eurobondech ve své zprávě, kterou jsem předložil mě předsedovi Barzovi ve své zprávě v květnu minulého roku. Ehm, eh, mluvil jsem o objemu transparentnosti a také poten, po existenci potenciálního trhu s eurobondy, eh, který vlastně v realitě ještě neexistuje. A mm, zmínil jsem se už tenkrát, že by eh, neměly existovat obavy, že by se toto stalo nástrojem finanční nedisciplíny ze strany některých zemí. A tenkrát v stejném období se objevil jiný vědecký dokument um, eh, kolegy Bruegel o tzv. Blue Bonds. A a zdá se, že je zapotřebí ještě hlubší technické analýzy eh, a tady by se k tomu měli připojit významní eh, ekonomové, kteří jsou přítomni i v této místnosti. A ti z vás, kteří mají zájem, se mohou podívat na článek de la Sera z 2. prosince Ehm, rozdám ho také. Tento článek se objevil pár dní předtím, než ehm, eh, se objevil známý ehm, politický článek Junckerův a Montyho ve Financial Times. Takže v zásadě je to známý fakt, jaké by byly výhody eurobondů Eh, eurobondy v tomto kontextu nemyslím finanční nástroje zacílené na pokrytí dalších výdajů, ať už jsou to eh, z ekonomického hlediska velmi zdravé výdaje, jako třeba ehm, důležité investice. Ne, myslím pouze z nástroje pro řízení veřejného nebo zvládání veřejného dluhu. Takže výhody jsou dosti dobře známy, ale myslím si, že bychom eh, stejně jako u jiných příležitostí se měli soustředit na, na to, proč eh, tyto nevýhody pro země, které se chovají, tak říkají, snosně nebo dobře, eh, je tady jedna zvláště velká země, proč by ty výhody tady nebyly. A proto si myslím, že je velice zajímavé udělat analýzu toho, proč i pro Německo, bychom hovořili jasně, proč by eurobondy mohly být v jejich eh, zájmu, stejně tak jako v zájmu eh, celé Evropské unie. Eh, jsou tady určité námitky, které nemůžeme jen tak přehlédnout, ale možná později je můžeme smést ze stolu. Rád bych zmínil hm, například skutečnost, že ekonomická analýza dokazuje, že není pravda, že Německo by muselo vzdát buď absolutně nebo relativně své výhody tedy nižších nákladů eh, financování na dnešních trzích. Ale navíc eh, jsou tu ještě další výhody. Kdybych já byl Němec, tak bych eh, toto oceňoval zvláště. Například Německá kancelářka právě zdůraznila eh, že v takovém veřejném eh, prohlášení silném, že soukromý trh by měl být vyzván k tomu, aby, se, um, aby také šel do určitých obětí a to je správná koncepce, eh, která eh, mohla mít strašné finanční dopady na eh, trzích, což je pochopitelné. Takže potom musí poskytnout určité pojistky, to by se ale udělalo až po roce 2013. Takže pokud máte takovouto strukturu eurobondů, tak máte v rukou běžné mechanismy, kterými se trh dobrovolně účastní na těchto obětech. Protože jestliže jste majitel nebo držitel bondů v Irsku nebo v Portugalsku, tak Eh, si třeba eh, přejete se jich zbavit a mm, tato Evropská mm, mm, agenda, agentura pro veřejné dluhy by je skoupila na eh, sekundárním trhu, ale pochopitelně se srážkou a podržela by si je až do doby splatnosti. V většině případů to bývá v plné výši. Takže toto je velmi zjednodušené vysvětlení toho, proč by toto umožnilo v běžném explozivním prostředí účast ze strany trhu. Uvědomuji si, že bych měl rychle eh, ukončit, paní předsedkyně. A také disciplína. Ano, jeden velký problém spočívá v tom, že trhy po celé emoci zrození se eura, ty trhy usnuly na deset let. Protože Um, um, Nebyl tady onen efekt disciplíny. Najednou um, se to objevilo uh, znovu, ale toto by nebylo nastalo, kdybychom byli měli eurobondy, protože um, z eurobondy je jasné, že by eh, tlaky eh, mm, obstály v tomto, eh, v tomto úkolu, protože bychom měli takzvaný senior a junior debt, debt a toto by postupovalo podle velikosti a, velikosti deficitu různých zemí. A kdybych byl Němec, nebo jednoduše, kdyby byl Evropan, což my všichni jsme, tak, bych, tak by mi velmi leželo na srdci pouhý dopad toho, jestli ECB, Evropská centrální banka, se stává eh, špatnou bankou, protože nejsou tady normální nástroje na trhu pro vstřebání těchto eh, vládních bondů. Co se vlastně děje? Děje se to, že eh, možná prozíravě Evropská centrální banka do toho vstupuje a skupuje tyto bondy. Ale toto je příliš závažný problém. Problém, o kterém mluvil předseda z Bundesbanky a toto není úplně v souladu s principy financování vládních deficitů ze strany Evropské centrální banky. Ale za druhé, co se týče kvality majetku, toto není správné a e, zažili jsme, že ECB e, vyzývala k zvýšení tohoto majetku nebo aktiv na trhu. Ano, budeme chtít eh, transformovat naše nejlepší, to, co jsme nej, nejlépe vytvořili v Evropské unii, budeme z toho chtít udělat pochybnou instituci, jenom proto, že nebudeme schopni překonat eh, nějak, mm, určité eh, ideologické protesty vůči, nebo odpor vůči eurobondu. To je určitě téma, o kterém můžeme hovořit. A teď opravdu na závěr a rychle. Evropský parlament. Viděl jsem vaši zprávu No, dosud jen velmi zběžně letmo. A myslím si, že je tady jedna společná hodnota, cnost. Vy se pokoušíte eh, zavést více takových komunitárních metod do celé této záležitosti a myslím si, že toto je klíčem, jak posoudit, zdali odvádíte dobrou práci nebo ne a já vám přitom přeji úspěch. Ehm, taky vidíme v některých zprávách mm, ochotu eh, hrát větší, dát větší roli tomuto Evropskému parlamentu v některých postupech. E, sám jsem si položil otázku, jestli e, vedle e, normálního postupu Evropského parlamentu, kdy žádá více kompetencí, ale vůbec i z jiného hlediska, jestli toto je správné nebo ne. Myslím si, že Přicházím s takovou dobrou zprávou pro vás, protože já, stejně jako řada ostatních, jsem byl skeptický eh, vůči zvyšující se roli eh, parlamentů v takových běžných rozpočtových eh, postupech a v mnoha zemích v posledních letech jsme zažili snížení takového manévrovacího prostoru pro parlamenty, národní parlamenty, zvláště třeba když se jednalo o Um, celkový strop, um, kdy se třeba předkládali ze strany parlamentu pozměňovací návrhy a podobně, tedy národní parlamenty, na ty se nahlíží jako na takový inherentní faktor rozpočtové disciplíny, zvláště když se blíží volby. Dalo by se toto říci i o tomto parlamentu v rámci tohoto balíčku řízení? Ne. Proč? Protože tento parlament z institucionálního hlediska nemá vůbec žádné pravomoce, aby buď měl disciplinující nebo nedisciplinující dopad nebo efekt na národní rozpočty. A na straně druhé eh, hraje roli při formulování a schvalování komunitárního rozpočtu, ale to není to, o čem se diskutuje v tomto balíčku. Takže nejprve větší role parlamentu v, při vyhodnocování rozpočtových postupů, které se týkají členských států. Mm, toto za druhé eh, bych eh, chtěl říci, že by bylo to užitečné. Proč? Protože toto by rovněž v této oblasti eh, se mohlo stát tím, co už nastalo v jiných oblastech, a sice takový prostor transparentnosti. Problém s prováděním paktu o stabilitě a růstu je to, že došlo stále k většímu nezodpovědnému chování jednotlivých zemí. A Tomas Opadovský, můj přítel, kterého velmi postrádám, hovořil o určitém kartelu protekcionalismu nebo nacionalismu. Pokud by Evropský parlament získal pravomoci, aby mohl eh, zvýšit transparentnost, eh, co se týče různých postupů, které se týkají těchto jakýchsi zákulisních her, tak hm, by se mi to velice líbilo, protože by to bylo vlastně eh, dobré pro obě strany. Myslím si, že Evropský parlament by poté mohl být chápan občany jako určitým dobrým nástrojem pro zlepšování finanční disciplíny. Děkuji za pozornost. Děkuji, říká paní předsedkyně. Eh, když zde říkáte tak zajímavé věci, které se týkají Evropského parlamentu, tak se samozřejmě ještě musíme připom... tak, vám těžko mohu, tak vás těžko mohu napomenout, že už eh, jste překročil svou dobu. Takže nyní tedy, kdo se hlásí do diskuze? Nejprve já a další, které jsem právě přečetla. Ještě někdo se chce přihlásit do diskuse? Dobře, takže nejprve já. Mario, ty jsi eh, hovořil o určitém návrhu a také jsme zde měli včera velice zajímavý seminář, který se týkal takzvaného evropského semestru. Jedná se o určitou úpravu, pokud eh, to tak mohu nazvat, eh, způsob, způsobu, jak, jakým se bude stanovovat a platit úvěr, který se týká jednotlivých mechanismů záchrany. A ten takový úvodní bod byl poměrně jednoduchý. Hovoří se o tom, že ta úvodní částka, nebo ta počáteční částka, kterou třeba nyní platí euro, tak na tu se e, k té se přičítá určité prémy, určitá prémie, určitá přirážka, která stanovuje riziko, což je běžné na trzích. Ale pokud je zde takový systém, kdy vlastně my navzájem si sami mezi sebou, my členské státy si pomáháme, tak si myslím, že bychom se neměli chovat jako investiční banka. To znamená, že pokud dojde k, k dokončení té, toho období, tak eh, otázkou je, zda Eh, tedy eh, ti, myslím si, že pokud zde je určitý výnos, tak by ty peníze měly jít v podstatě zpátky do té země a nikoli do kapes eh, některých, kteří investovali. Takže já si myslím, že určité finance by, měly, by se měly navrátit zpět. Domnívám se, že by to byla také docela dobrá pobítka i k tomu, aby země se nedostaly do té fáze, že jsou neschopné splácet své dluhy. A také Eh, si myslím, že i trh vlastně si uvědomí to, že se ty peníze navrátí, vezme to v úvahu a mohlo by to tedy ovlivnit třeba i eh, určité lepší podmínky nebo usnadňování proplacování, protože i eh, je, je zde vlastně určitá jsou zde určité podmínky, které se týkají toho placení, takže myslím si, že zde nevzniká ani nebezpečí morálního rizika. A je pravda, že ty peníze by, ten země, by ta země dostala zpět až poté, kdyby prokázala, že nehrozí nebezpečí nesplacení. Takže by zde musely být velice přísné podmínky, eh, které se vlastně týkají i toho návrhu, který se má týkat pozměnění smlouvy. Ještě o této myšlence jsme hovořili včera a chci eh, ještě říci, že mm, například co se týče situace německých eh, státních úředníků, tak eh, se k tomu tedy vyjadřovali i eh, různí další aktéři, vyjadřovala se tomu i Rada Ekofin a tak dále. I vy sám o tom hovoříte a všichni se jaksi shodují, že by to mohla být určitou proveditelnou myšlenkou. Čili já jsem sama slíbila svým kolegům, že přepravím návrh v tomto smyslu. Myslím si, že by to mohlo být vlastně v souladu s tím evropským mechanismem stability. Mohli bychom trošku upravit ty stávající nástroje a bylo by také možné vlastně upravit to do podoby těch eurodluhopisů. Pokud někdo nechápal to, co jsem teď právě vysvětlovala, tak se samozřejmě se mnou může spojit později. Chtěla jsem pouze vysvětlit jednu věc, o které vlastně Monty hovořil. Nyní se hlásí do diskuze Vicky. Velice děkuji, Sharon. Nehlásila jsem se přímo o slovo, ale myslím si, že bychom zde možná mohli hovořit o takových kreativnějších eh, návrzích. Myslím si, že eh, je to téma, které je velice důležité, které se týká nejenom těch různých přirážek a premií, ale také otázky likvidity. Pokud se eh, podíváme třeba na rozdíly mezi jednotlivými spready, tak to v podstatě vysvětlí tu stávající situaci. Já bych chtěla reagovat na velice zajímavou myšlenku, kterou profesor Monty zmínil. Týkala se dlouhodobých eh, politik, dlouhodobých investic a eh, pan profesor hovořil o tom, že bychom měli investovat do dlouhodobého růstu, který se týká eh, budoucnosti. A je pravda, že ne všechno financování veřejné sféry je špatné a ne všechno soukromé financování je dobré. Otázkou je, pokud se podíváme na různé investiční produkty, třeba v mé zemi jsou to eh, vysokorychlostní železnice, tak ty mají podpořit růst v regionech, ale budou mít docela dlouhou návratnost investic. Nicméně pokud se podíváme na takové základní investice třeba do školství, tak otázkou je, jako jak, jaká je zde vlastně ta délka návratnosti investic třeba do školství. Už jsem o tom trošku hovořila před Vánoci a zajímalo by mě, zda byste mohl definovat, jaké jaké jsou vlastně ty investice, protože podle mého názoru by všechny vlády měly investovat do dlouhodobého růstu a netýká se to pouze eh, rozvoje infrastruktury nebo rozvoje školství. Myslím si, že celkově by vlády měly uvažovat v dlouhodobém hledisku a eh, také mě tedy zajímá, jak se na to díváte vy a jak to souvisí s těmi čísly. Děkuji. Nyní Udo. Nejprve položíme všechny otázky a potom odpovíme. Děkuji, paní předsedkyně. Pane Monty, já jsem zde. Eh, musím říct, že se mi váš úvod velmi líbil. Byl. Pane Monty, já musím říct, že se mi váš úvod velice líbil. Um. Máme ještě německé tlumočení? Dobře, děkuji. Tedy ještě jednou váš úvod se mi velmi líbil. Bylo to něco, čemu říkáme, že je to něco velice sofistikovaného. Mně se líbilo i takové to srovnání s rokem 2003 a také ta narážka na někdy Eh, to, co cítíme u evropských aktérů, totiž eh, o ty pokusy, se na to hledět, eh, na to hledět pouze z krátkodobého hlediska a zapomínat na dlouhodobé cíle. Já si kladu jednu otázku a já bych vás rád poprosil, abyste se tomu ještě jednou věnoval, abyste se o tom vyjádřil. Já si tedy kladu otázku, co znamená toto konstatování o tom konkrétním inženýringu těch balíčků. A je to to, co nyní bylo navrženo, máme to na stole. Kam jsme se dostali? E, jak to, že ztrácíme ze zřetele dlouhodobé zájmy? Kde parlament tedy musí se tomu více věnovat a změnit svou taktiku, tak aby například dostal e, dlouhodobým anticyklickým požadavkům lepší hospodářské koordinace? Kde můžeme získat e, evropskou přidanou hodnotu tím, že zohlední vidíme různé z ekonomické situace jednotlivých členských států, jejich různě strukturované ekonomiky. Jakým způsobem tedy do toho dostaneme více dlouhodobého hlediska, do toho konkrétního pragmatického inženýringu, balíčku pro ekonomické řízení. Je to totiž naše e, náš úkol jakožto legislativců, abychom se věnovali opravdu těm jednotlivým detailům, abychom do toho balíčku dostali tu dlouhodobou perspektivu. To je tedy moje důležitá otázka, pak mám takovou dodatečnou, chci říct, že se mi velice líbilo to, co jste říkal o eurobondech. Mě to přesvědčilo a i z německého hlediska musím říct, že to na mě působilo přesvědčivě, ale Chci se vás zeptat na toto, jakým způsobem by mohl vypadat institucionální design, pomocí kterého bychom tedy um, ty eurobondy, byla by to Evropská agentura, nebo by to byl z dlouhodobého hlediska Evropský měnový fond. Já bych si přál komentář k tomuto, ale musím říct, že ta první otázka pro naše legislativní práci je samozřejmě ta nejdůležitější. Děkuji. Right, thank you very much. So Děkuji. Takže tím už jsme vyčerpali první polovinu. Nyní Filip, Sylvie Diego, ale možná by pan profesor nyní mohl zareagovat nejprve na tyto dotazy, ale musíme se mít také na paměti, že potřebujeme ještě mít určitý čas na, ty další kolo, na to další kolo otázek. Hmm, ano, děkuji, paní předsedkyně, zcela jistě, na to mohu zareagovat. Takže co se týče otázka na tu likviditu, na kterou se ptala paní Ford, to je velice důležitá otázka a měli bychom s ní zacházet velice obezřetně v rámci celé této diskuse. Určitě by to napomohlo. Co se týče dlouhodobým investicím do veřejného sektoru, tak paní Ford se vlastně ptala na to, zda jsem ještě podrobněji přemýšlela, zejména co se týče té, nad těmi čísly, na tou kvantifikací. Uh, a také se ptala na to, zda by členské státy neměly vlastně všechno započítávat jako dlouhodobé investice. Myslím si, že by pro mě bylo velice jednoduché, kdybych řekl, že své myšlenky na tento, co se týče této otázky, jsem vlastně formuloval už v roce 96, když jsem byl členem Evropské komise, protože si myslím, že jsou zde obrovské problémy, které se týkají vytváření celého tohoto systému. Ale pokud nyní budeme spolupracovat se členskými státy, s odborníky, s ekonomy a budeme se snažit definovat investice, tak se domnívám, že za několik let se nám to podaří a ten přístup, který vytvoříme, bude proveditelný. Nyní je to však zatím trošku rizikové a domnívám se, že obecně, jak v ekonomice, tak v praktickém životě, musíme vždy rozlišovat mezi eh, záležitostmi, které jsou prvního řádu a druhého řádu. Takže co se týče investic, tak eh, zde je určitý problém toho druhého řádu, ale eh, otázkou je, zda soukromá spotřeba je lepší než jakákoliv jiná, eh, než jakákoliv jiná investice. Takže pokud eh, zde budeme mít určité problémy, měli bychom se zamyslet možná ještě nad metodikou toho, jak se to aplikuje. Myslím si, že bychom zde měli aplikovat co nejužší definici, ale zároveň bychom se měli dohodnout na něčem, co bude fungovat i v budoucnu. Otázka pana Bulmana na rok 2003, nebo hovořil jste o, o, tom, eh, o těch zkušenostech z roku 2003 a ptal jste se na to, jak to vypadá s tím systémem. Eh, v textu, který máte před sebou, tak ten text se soustředí spíše na tu dlouhodobou rozpočtovou kázeň. Včera na konferenci, na, o které hovořila předsedkyně Bowles, také zaznělo mnoho příspěvků, které se týkaly toho balíčku ekonomické zprávy. Zaznělo tam mnoho velice na jedné straně pozitivních eh, hodnocení, na druhé straně velice negativních hodnocení. Myslím si, že bychom to všechno měli brát v úvahu. Vím, že pracujete na určitém režimu nebo určitém systému, který eh, zní velice šikovně ale je to pouze jedno z takových eh, možností, jak zaručit kázeň. Myslím si, že jsou zde určité způsoby, jak se s tím vyrovnat. Například jeden aspekt, kterému bychom se měli vyhnout, tak myslím si, že třeba v druhé části mm, funkčního období Evropského parlamentu budeme muset kvantifikovat kritéria eh, na to, jak vlastně stanovit poměr mezi HDP a zadlužením. Myslím si, že je důležité, abychom v tom novém textu definovali, jak eh, toto stanovit. Myslím si, že pokud přistupujeme k tomu společnému dluhu nebo společnému zadlužení, musíme k tomu přistupovat jaksi se selským rozumem. Protože musíme eh, zabránit tomu, abychom snížili důvěryhodnost celého mechanismu, anebo abychom dokonce potopili Evropu znovu do recese. Takže to je jedno z takových věcí, kterou ještě musíme vyřešit, nebo vy vlastně to musíte vyřešit a doufám, že k tomu budete přistupovat eh, mm, také co se týče těch eh, investic, tak eh, vím, že nechcete oslabovat kázeň. Já sám bych navrhoval, aby zde byla vlastně nulová hranice v Maastrichtské smlouvě se hovoří o limitu 3%, ale já se ptám, proč eh, bylo stanoveno právě toto číslo, proč 3%? Protože si myslím, že bychom měli zdůraznit roli investic. Pak zde ještě byla otázka na eurodluhopisy. Mohu říci, že by nebo kdo by na, vlastně měl dohlížet na ty eurobondy. Myslím si, že byste měla být určitá evropská agentura, která bude mít na starost emit, emisy těchto eurodluhopisů. Samozřejmě, že nechci e, násobit počet evropských agentur. Já vím, že Evropský parlament je na to velice citlivý. Takže možná by stačilo trošku změnit e, fungování těch stávajících evropských agentur, Máme zde například Evropský nástroj finanční stability, který by možná by stačilo jaksi přestrukturalizovat tento Evropský nástroj finanční stability EFSF. Děkuji, říká paní předsedkyně. Nyní se hlásí další čtyři. Možná, že nejprve položíme dvě otázky, Filip a Sylvie, potom odpoví Mario a potom Diego a Astrid další dvě otázky. Pokud se ještě někdo další hlásí, přihlaste se, prosím. Nyní Pierre. Euh, Pane Monty, děkuji vám za váš příspěvek, který byl podle mého názoru velmi zajímavý. Hovořili jste o, o těch obou I's a IN, tedy investice a integrace. Eh, můžeme k tomu tedy takto přistupovat? Je tedy možná hospodářská integrace, hospodářské propojení bez toho, aniž by jsme vytvořili daňovou federaci. Zde mám na mysli zejména nejenom výdaje jako pan Trše, ale také hlavně příjmy. Vy jste e, o tom hovořil z hlediska jednotného vnitřního trhu a kon- z hlediska konkurence na vnitřním trhu. A já se ptám, jak to bude vypadat, když zde nebudou daňové příjmy. Jakým způsobem potom můžeme dále pokročit v hospodářské integraci, ehm, zdanění hospodářství, zdanění financí, eh, boj proti podvodům a tak dále, pokud zde nebudeme spolupracovat, dosáhneme opravdové hospodářské integrace, která je a byla by důležitá pro opravdovou HMU. A další věc, ono to s tím souvisí, neexistuje integrace bez společných projektů. Mám zde na mysli energetiku, dopravu, ale také například rámcový program pro výzkum a vývoj. Toto vše jsou nástroje, které jsou jakýmsi společnými záměry a mohly by jaksi protlačit směrem dopředu hospodářskou integraci. Děkuji. Děkuji, pane profesore, že jste mezi námi. Chtěla bych poděkovat ne za to, co jste řekl o parlamentu a jeho práci. Vy jste Zejména tady ukázal, v jakém duchu pracujeme. Eh, Říkal jste, velice často se říká, že naše požadavky jsou přehnané, že chceme další a další kompetence a já jsem velice dáda, že jste správně pochopil transparentnost a to, co parlament vnáší do hry, která podle mého názoru eh, samozřejmě musí zohlednit roli národních parlamentů, ale to jsou právě ty, které nedodržovaly disciplínu. A co se týče eurobondů, jsem velice vděčná, že jste zde nadnesl argumenty které by mohly přesvědčit země, které přikládají velkou hodnotu disciplíně. Já rozhodně nechci, aby se země chovaly neodpovědně. Já si myslím, že je zde opravdu důležité, aby se všichni navrátili k disciplíně trhu. Nevím, zda to, co jste řekl v roce 96, bylo zveřejněno, ale chci říct, že některé dobré myšlenky prostě potřebují čas, aby mohly dozrát. A e, pokud byste nám mohli hm, jmenovat e, zdroje, ze kterých čerpáte své informace, byla bych vám velice vděčná. A pak jste ještě hovořil o mm, eh, charakteru eh, ekonomického řízení, který je jaksi obsáhli a já chci říci, že chtěla bych eh, se vrátit k tomu, co řekl Udo. On hovořil o tom, jakým způsobem můžeme dosáhnout koherence. Myslím si, že bychom zde museli postupovat, měli bychom postupovat společně a chci se zeptat, máte eh, představu o tom, jakým způsobem bychom měli konkrétně postupovat? Já jsem ve své zprávě překročila to, co navrhla komise, ale samozřejmě bychom neměli přehánět, co se týče toho, co chceme zahrnout do toho, toho balíčku. Eh, monsieur Lambert, eh, ma réponse est oui à chaque... Pane Lambert, já na vaše obě otázky mohu odpovědět kladně. Domnívám se stejně jako vy, že zde nelze provádět skutečnou ekonomickou integraci, aniž bychom udělali něco v oblasti daní a aniž bychom se spojili v oblasti investičních projektů. A nyní tedy, co se týče té otázky fiskálních záležitostí. Teď nechci hovořit o osudu celé Evropy, ale domnívám se, že bychom měli přeskoumat otázku takzvaných vlastních zdrojů a také určitých záruk pro celé společenství. Měli bychom se na to podívat, ale nevy, nemyslím si, že to je něco, co je přímo propojené s integrací, je to trošku něco jiného. Co se týče fiskální federace, tak vy zde používáte slovo fiskální, hovoříte o určité dvojznačnosti, zda se hovoří o příjmech do rozpočtu nebo o rozpočtu samotném. Spíše hovoříte o těch příjmech nebo o těch důchodech, ale myslím si, že ten mechanismus, který nyní promýšlíme, je krokem správným směrem. Sdělím váš názor, že je zapotřebí určitá koordinace pro v oblasti e, fiskálních záležitostí. Myslím si, že je to zapotřebí, pokud má jednotný trh fungovat. A také si myslím, že bychom měli dosáhnout určitého pokroku v oblasti daní jsou zde i určité kapitoly, kterých jste hovořil. Některé eh, věci v oblasti daní jsou stále ještě tabu, protože se lidé na tom jak si dohodli, že to bude tabu a to tabu stále pokračuje. Myslím si však, že to je trošku politování hodné. Domnívám se však, že můžeme učinit pokrok ve fiskální oblasti. V roce 1997 zde byl takový první malý fiskální balíček, ale v té době vůbec nebylo možné, aby takový balíček prošel. Myslím si, že tedy bychom eh, se měli trošku více posunout. Chtěl bych připomenout, že o těchto věcech se hovoří, i já jsem se o nich zmiňoval ve své zprávě. a je důležité, abychom brali v úvahu všechny věci, které zatím byly provedeny. Vím, že to jde trošku pomalu, ale vznikla třeba zvláštní skupina pro otázky daní, která byla jaksi obnovena. E, má to, to je to vlastně skupina, kterou jsme používali e, při vytváření toho prvního fiskálního balíčku. Otázku také e, tvoří E, vlastně nejenom odborníci, ale i politikové. Lidé říkají, že nemůže zde být fiskální skupina nebo otázka, pracovní skupina pro fiskální otázky, které předsedá komisař pro daně, komisař Šemeta, ale nakonec tedy komisař Šemeta předsedá této skupině, je to určitý think tank a tato skupina již pracuje. Souhlasím s vámi, že bychom zde neměli být příliš pesimističtí. No a co se týče těch společných eh, investičních projektů, tak opět s vámi souhlasím. Myslím, že všichni bychom měli spolupracovat na vytváření jednotného právního trhu abyste byla tedy společná legislativa, abyste byla společná pravidla a pravidla vymáhání, ale je zde zapotřebí, abyste byl také fyzicky existující jednotný trh, kromě, toho, kromě té společné legislativy, protože pokud by to eh, nebo po, pokud by to tak nebylo, tak ten trh nebude fungovat hladce, lidé s tím nebudou spokojeni a politici nebudou jednotný trh podporovat. Ještě chci zareagovat na otázku paní Golár. Velice děkuji, že jste uznala, že jsem pochopil eh, roli Evropského parlamentu. Dovolte mi to ještě trošku rozvést. Podle mého názoru je samozřejmě důležité, eh, že jsem pochopil význam Evropského parlamentu, ale to určitě není hlavním cílem. Obecně zde panuje určité určitý názor, že parlament má důležitou roli, ale je také důležité, abyste si uvědomili, eh, zda usilujete o eh, odpovědnost vůči občanům, o větší aktivitu občanů, nebo pouze tedy o tu kázeň na finančním trhu. Otázkou je tedy, pokud chceme eh, pokud chceme usilovat o lepší rozpočtovou kázeň a chceme dát občanům větší přidanou hodnotu, tak eh, je důležité, abychom využívali určité vhodné prostředky, určitý vhodný jazyk, který třeba můžeme vidět i v těch národních parlamentech je jasné, že národní parlamenty mají určité limity v tom, kam až mohou zajít, co mohou učinit. Ale zde Evropský parlament může hrát jinou roli. Může například stanovit určité další směry. A ještě co se týče dalších otázek, jedna se týkala eurodluhopisů, nebo položila jste dvě otázky, mohu o tom ještě hovořit, nebo mohu hovořit o svých názorech. Co se týče toho mého názoru z roku 96, tak dokonce i tehdy existovaly určité úniky informací. Tehdy jsem napsal dopis předsedovi komise, ten dopis byl zveřejněn v médiích. Takže mohu poukázat na tento dopis. A pak jste se ještě ptala, na propojení s jednotným trhem. Myslím si, že na to bychom se ještě měli velice podrobně podívat. Co se týče těch strukturních politik, které existují, tak se domnívám, že díky nim můžeme dosáhnout situace, která se bude vztahovat k situaci v jednotlivých členských státech ale i k situaci, která je vlastně nad těmi, hmm, vlastně nadnárodní v rámci celé Evropské unie. Je důležité, aby jednotný trh hladce fungoval. A vím, že vy ve svém vysvětlující zprávě, ke své zprávě ve své zprávě hovoříte o tom, že pan Triše se domnívá, že jednou z podmínek takového optimálního fungování jednotného trhu nebo eh, jednotné eurozóny je v podstatě podmínka, kterou i já velice silně podporuji. Děkuji. Ehm, chtěla bych okomentovat ehm, to, co bylo řečeno v roce 96. To bylo pár ehm, myšlenek, které tady byly slyšet, když se vytvářel eurozóna a které nebyly pak implementovány. A chtěla bych jen vytvořit takový, vyjádřit takový postulát. Myslím si, že věci by se měly sledovat šířeji a mm, eh, někdy to bývá i dražší, když se eh, musí věc pak korigovat než když se udělají správně na začátku. Um, to možná je takové poselství, které bychom si měli vzít e, k srdci. Neměli bychom lehko vážně zacházet s některými věcmi, do kterých se teď pouštíme, protože když nebudou dostačující a budeme muset potom korigovat, tak to bude spojeno s většími výdaji a bude to všechno větší práce. Tak teď eh, tři řečníci se přihlásili o slovo. Um, Diego, Andrea a Astrid. Děkuji pane, paní předsedkyně. Děkuji panu profesoru Mantimu za jeho velice zajímavý příspěvek. On zde nadhodil celé řady různých možných eh, podnětů pro příští debaty. Já bych chtěl zeptat na tři věci, které se soustředí Dí na několik témat. Chceme zohlednit to, že v současné době se nacházíme ve zrychleném procesu diskuzi o eh, sešti zprávách, které se týkají ekonomického řízení. Pan profesor Montis zde zdůraznil dvě selhání v tomto legislativním procesu. To první selhání se týkalo integrace Týkalo se to jednotného trhu a to druhé se týkalo otázky výdají na investice. Co se týče toho prvního selhání, já bych zde rád řekl jednu věc, totiž to, že on nám ukázal, co se týče toho balíčku, co považuje za to, co by tam mělo být právě co se týče otázka, otázek integrace trhu. Tedy jaké konkrétní opatření by tam měly být v tom balíčku již zahrnuty. A za druhé, co se, co se týče té kritiky, kterou zde vyslovil a která se týkala těch výdajů, zde Eh, bychom neměli tolik rozlišovat mezi soukromými výdajmi a veřejnými výdaji, ale měli bychom se vlastně zašiřovat zejména mezi výdaji na spotřebu a na investice. Co se týče eh, těch výdajů na investice, tak zde je důležité, abych zde i existovala určitá disciplína. Já vám dám jeden příklad eh, z mé země, z Portugalska. Zde je možné cestovat po dálnici mezi vlastně dvěma městy v našem země a existuje tam tři paralelní dálnice v podstatě. A musím říct, že vlastně ta jedna je přetížená, ty ostatní dvě se téměř nepoužívají. Proč? Protože samozřejmě obyvatelstvo chce mít nedaleko místa, kde bydlí, dálnici. A když to přenese na evropskou úroveň, tak si myslím, že bychom měli zavést disciplínu do investiční politiky, kterou rozvíjí vlády. A další věc, týká se to úlohy parlamentů. Zazněla zde kritika, která se týkala úlohy parlamentů v rozpoč v sestavování rozpočtových plánů. A zde se zdůraznilo, že vlastně parlamenty by zde mohly mít úlo, jistou úlohu, co se týče rozpočtu, že by tedy ta disciplína nemusela být zejména na straně vlád, protože vlády většinou mají tedy většinu v parlamentu a ta většina tam eh, podpoří to, co vlastně vláda rozpočtově chce. Zda by tedy nebylo možné, aby se zavedla jakási síť mezi národními státy, která by propojila národní státy a Evropský parlament a která by mohla sloužit jako forma nebo jako způsob, jakým by se vlastně udržovala rozpočtová disciplína. Děkuji. Ano. Tak poprosím vás, abyste se vyjadřovali stručně, abychom eh, to čas vyzvali Astrid? Oui, c'est toujours rapide lorsque moi hmm. j'ai le... Ano, já vždycky se vyjadřuji rychle. Pokusím se. Chci poděkovat panu Montimu za vysvětlení. Bylo to jasné. Jako vždy, měla jsem radost z toho, co jste říkal o dramatických eh, dopadech. Eh, mm, eh, určitě to byly nějaká prohlášení zničující strany šéfů vlád, ale Také to, co jsme slyšeli od předsedy komise, slyšela jsem něco v německé televizi dnes ráno, ale teď bych se chtěla vrátit k otázce disciplíny. Pane Monty, myslíte si, že ať budeme používat jakkoliv sofistikovaných mechanismů, nepovedou k problémům s disciplínou eh, v různých členských státech? A myslíte si, že členské státy řádně pochopili veškeré eh, otázky monetární unie a nemyslíte si, že bychom měli začít přemýšlet o takzvané disciplíně Myslím si, že členské státy si ani neuvědomily, co je tady v sázce. Váš komentář eh, o Evropském parlamentu mm, během toho tohoto období. To je jistě zajímavé, ale myslím si, že moje země a odbory eh, zase jsou proti eh, této myšlence mít takovýto evropský semestr. <clears throat> Nejsem si jista, co by řekli, kdyby Evropský parlament se do toho všeho mísil. A k eurobondům. Řekl jste, pokud jsem správně pochopila, že by měly eh, být takovým nástrojem pro řízení, eh, pro zprávu dluhu, ale ne pro eh, eh, velké evropské investice. Mohl byste nám prosím říct, proč by eurobondy neměly být eh, takovým nástrojem pro velké, široce koncipované evropské investice, jako třeba transevropské sítě? <clears throat> A k lepší integraci tržní. To není jenom otázka toho, že máme fiskální federalismus nebo koordinaci, ale jsou tady také minimální standardy, které musí být dodržovány v jiných oblastech, pokud eh, chcete vytvořit jednotný trh. A jsou tu sociální rozdíly mezi členskými státy také. Eh, eh, slyšíme hlasy z Německa o minimálních mzdách 800 euro. Právě jsme chceme navýšit minimální mzdovou úroveň v Lucembursku na 1500 e, a 2000 pro kvalifikované osoby. Takže něco by se mělo také stát s těmito sociálními aspekty a minimální mzdovou úrovní. Andres? Děkuji, paní předsedkyně. Pane profesore Monty, vy jste vypracoval svou zprávu a představili jste ji již v eh, výboru pro jednotný trh a vy jste tam jasně ukázali, jak důležité je propojení mezi ekonomickým řízením a dalším integrací jednotného trhu. Eh, tisk se ovšem, nebo kritizuje to, že se komise příliš soustředí na um, otázky eura a jeho zajištění a příliš málo se soustředí na otázky integrace v rámci jednotného trhu. Já si myslím, že to není pravda, protože když se podíváme na vaši zprávu, tak ta snaha, vážná snaha tam je, ale jak se veřejnost to takto nevnímá. A důležitý element, o kterém jste často hovořil, je lepší propojení jednak makroekonomických úprav v eurozóně a dále integrace na jednotném vnitřním trhu. Samozřejmě v komisi za obě tato témata odpovídají různí komisaři, i zde v parlamentu jsou to různé výbory. A kde vidíte určité styčné body, kde bychom mohli lépe spolupracovat tak, aby ty cíle, které jmenujete ve své zprávě, abychom jich mohli dosáhnout jednodušším způsobem. Děkuji. Prosím, kdyby se vyjádřil eh, stručně. Eh, ano, děkuji, paní předsedající. Pane profesore Monty, už je tady málo poslanců tady v sále. Vidím jenom tři, kteří zažili vaše první období jako komisaře pro vnitřní trh eh, od roku 94 až 99. A známe, víme, jak vypadá vaše práce, velice si ji ceníme, ale co se týče kritérií, mm, která se citoval, Maastrichtské smlouvy, k tomu bych měl jednu poznámku. Hranice 60 Eh, byla, eh, byl reálný stav, když se schvalovala Maastrichtská smlouva ve všech evropských státech. To, byla, to bylo kritérium, proč se tenkrát eh, vzal v potaz 60%. Za druhé, maximum 30 pardon, 3%, mm, to by znamenalo nové zadlužení. Pak jsme měli desetiletou eh, období růstu, eh, období předtím. A bylo řečeno, nové zadlužení smí eh, nastat jenom, nebo schváleno jenom v souladu s růstem. A ta v Maastrichtské smlouvě není napsáno, že 3% tak jak to často slyšíme ve veřejné diskusi, že bychom měli usilovat o 3%, tam stojí i nadále, e, že nemá dojít k novému zadlužení, maximálně 3%, stojí tam maximálně 3%. A to je dost zásadní rozdíl, když to posuzujeme. A máte pravdu, e, velcí hříšníci na začátku bylo Německo a Francie a když jste byl členem komise vy, tak tenkrát e, komisař, e, se Komisářem pro soutěž a komise zažalovala Evropskou radu a bylo jí dáno za pravdu. A poté vznikl na začátku roku 2005, byl pardon, pozměněn a, a zmírněn pakt růstu a stability. Ještě bych měl otázky k eurobondům. Tady musíme o tom podrobněji diskutovat, protože podle mého názoru bez E, změny smlouvy, zvláště článku 124 e, to nebude možné. 125 to nebude možné. Vaše poznámka k Německu, kolega Bulman a ostatní to vědí. <clears throat> Máme tady rozsudek spolkového ústavního soudu, který říká, že, mm, který zavazuje spolkovou vládu a jestliže spolková mm, vláda mm, bude proti, poruší tento rozsudek, tak musí dát pozor. Tak to vypadá správní tradicí v Německu. Měl bych otázku k včerejšímu návrhu pana Barozy. Pan Barazov včera, eh, podle mého názoru, mm, to nebylo nezbytné, eh, bez, eh, navrhl toto rozšíření tohoto záchranného mechanismu, to není poprvé. Je to ale člověk, který je zodpovědný, ale co je daleko důležitější, navrhl, eh, že bychom do budoucna měli vzít jedno kritérium, tedy ne programy eh, předlužení, žádné, žádné eh, nové. Měli bychom brát úvahu kritéria paktu růstla stability. Podle mého názoru by to znamenalo, že bude pokračovat neudržitelný stav prvních deseti let Eh, co se týče situace eh, europrostoru, ne eura samotného. Jak po, eh, co považujete nebo co říkáte na včerejší návrhy pana Baroze? Už nejste členem komise, jste vědec a můžete, zajímal mě váš úsudek. Okay, we're sort of slightly on borrowed. Ano, tak teď už trošku jsme přetáhli čas, takže musíme se vyjádřit co nejstručněji. Eh, vím, že jste dostal teď hodně podnětů pro přemýšlení. That... Děkuji. Myslím, že nejzajímavější část mm, dnešního dopoledne teprve přijde, takže nechci ubírat čas ctěným kolegům, kteří se hned ujmou slova, takže bych se eh, rád omluvil členům parlamentu za toto kolo. Budu stručný, pan Fejo. Eh, jak konkrétní opatření eh, na trhu. Myslím si, že všichni byste měli eh, pracovat a já na tom budu pracovat taky. Tady nejde tolik o ta konkrétní opatření, protože mm, mm, ona už jsou, teda známe, ale musíme najít propojení, mm, takový, takové spojení mezi úsilím na vnitřním trhu a balíčkem ekonomického eh, řízení. Odpověď na pana Šváb, Šába. Chtěl bych dodat něco, co jsem předtím zapomněl říct a tím odpovídám na to, co říkala paní Gulár. A sice, jak vytvořit toto propojení mezi balíčkem o ekonomickém řízení a jednotným trhem. A to je to, co pan v tom Šraps je zvlášť aktivní, jak víme. Mm, a pak proč nebylo možné přednést návrh, aby eh, eh, Evropská rada eh, na jaře se věnovala této otázce skutečné ekonomické integrace v Evropě. Tím myslím víc než jenom jakousi poznámku pod čarou v některých dokumentech, které říkají, že by bylo dobré mít ehm, jednotný trh, ale jde o to soustředit se, protože šéfové vlád podle mého názoru by měli uh, Ehm, měli převzít ehm, zodpovědnost, měli by být ti ehm, zodpovědní aktéři a vědět, co se musí udělat pro lepší integraci v Evropě. Takže tady by mělo být politické povědomí o této věci. Parlament by možná mohl k tomuto něco navrhnout. Uvědomuji si, že to není Ehm, ještě stoprocentně definováno. Pak ehm, k ehm, public-private investment. Tři eh, různé dálnice mezi dvěma hlavními portugalskými městy. To je zajímavý případ, ale určitě nechci říct, že by se měl dávat jenom velký prostor pro veřejné investice, ale myslím si, že národní politické systémy jsou skonstruovány mm, tak, aby daňoví poplatníci a občané mohli i kontrolovat to, co vlády dělají se svými, se s penězmi, ať už jsou to příjmy, které plynou z daní nebo podobně. Takže myslím si, že takový mechanismus kontrolní by měl být důležitý na národní úrovni. A třetí bod, který přednesl pan, pan, přednesl pan Fejo. Myslím, že mm, ano, je dobré si představit takovou síť Evropského parlamentu a jeho propojení s národními parlamenty, kdyby Evropský parlament mohl pomoci národním parlamentům um, uvědomit si celkový evropský kontext, v kterém se individuální rozhodnutí dělají. Paní Luling, vy jste udělala poznámku, která je velice důležitá. Sofistikované eh, postupy eh, jsou dostatečné, eh, proto by byla nastolena taková disciplína a Otázka, jestli členské státy eh, mm, musí tady více eh, jednat. Myslím si, že v současné době je obojí důležité, jak disciplinární opatření a postupy, eh, ty nesmí být přehlíženy. A doufejme, že budeme schopni překonat eh, tuto um, situaci mezi členskými státy. Eh, v současné době um, jsou, nemohou tak hladce fungovat, ale eh, pak další kolegyně, vy, vy jste udělala k tomu osobní poznámku. Možná byste se mohla pokusit povzbudit lucemburského premiéra a požádat ho, aby třeba pomohl pozměnit teorii pana Juncker mluvil o otázce e, strukturálních reform a disciplíně, řekl, že všichni víme, co se vlastně musí udělat, ale jak to udělat a jak přitom vyhrát volby, to byla ona klíčová otázka. A to pochopil každý, to bylo prohlášení e, politické bezmoci, co se týče otázek strukturální reformy a disciplíny. A pak jsou tady určité případy, kdy můžeme mm, manifestovat mm, eh, to, že dobrá politika nemusí nutně pomoci vyhrát volby. Ale myslím si, že jedna jasná výjimka eh, k teorii pana Junkerse je to, že pan Juncker vlastně sám eh, zavedl celou řadu reform v Lucembursku. Možná jich nebylo dostatek, říká paní Luling. Ano, to je můj názor, ale alespoň udělal něco. A Lucembursko, nebo voličstvo v Lucembursku, proti tomu nic nenamítalo. A tak to bylo 16 let. A co se týče eurobondů, neříkám, že chci, aby byly nástroje pro financování investic. Je tady diskuse o eurobondech. Mm, kterou sledujeme teď, ale to je zase jiná diskuse. E, to je diskuse o nástroji e, pro zvládání veřejného zadlužení a ne e, nástroj pro mechanismus pro financování. Pak to, co říkal pan Langen, mm, děkuji vám za tuto hezkou retrospektivu. Pamatuji se na naše diskuse o veřejných zakázkách, zadávání veřejných zakázek A vy jste udělal takovou skvělou rekonstrukci toho, proč um, tam máme e, tři nebo proč bylo 60% v rámci Maastrichtské smlouvy. Já um, přímě řečeno, toto teď nemohu komentovat, ale už ale byla zbuzena má zvědavost a určitě se na ten text pana Barozy později podívám. Děkuji vám a teď jsem, promiňte, že jsem musel takto stručně odpovědět na otázky. Děkuji. čím více s námi se trváte, tím více jsme obohaceni myšlenkami a chceme eh, s vámi diskutovat, takže určitě to nebude trvat, než najdeme zase další možnost a příležitost vás znovu pozvat. A eh, řada členů výboru s vámi komunikuje určitě individuálně, takže děkuji a ehm, panu profesoru Montimu a zase se uvidíme příště. A teď se Teď přejdeme k panelovému ehm, bloku. Ráda bych ehm, pozvala řečníky, aby přišli sem a zaujali místa. Bude to, no, budeme mít malinkou krátkou přestávku, než to tady všechno zorganizujeme. Um, <coughs> Vážené kolegyně, vážení kolegové, velice děkuji za mírné posečkání. Ještě se chci omluvit našim odborníkům, které jsme pozvali, že téměř jako vždy začínáme trošičku se spožděním. Dovolte už, abych přes velkých, bez, bez velkých úvodů přistoupila rovnou ke třem prezentacím. První prezentaci přednese profesor mezinárodního hospodářství z Univerzity v, v Lovani, Paul de Graaf. Uh, I would like to um, focus uh, in my talks on Velice děkuji za slovo. Ve své přednášce bych se chtěl zejména soustředit na otázku eurodluhopisů a také důvodů nebo jejich silných a slabých stránek. Myslím si, že se jedná o velice zajímavé a důležité téma. Jak víte, tak zde v eurozóně dochází k určité existenciální krizi celé, celého konceptu eurozóny. A je důležité, abychom zde vytvořili lepší politickou unii, pokud chceme uchovat eurozónu. Zároveň však vypadá, že Evropa není příliš ochotná vydat se tímto směrem. A proto se domnívám, že jediná strategie, které nám zůstává, je postupnými drobnými kručky usilovat o větší politickou integraci a politickou unii. Já budu zastávat názor, že právě společné eurodluhopisy jsou velice důležitým krokem vůči nebo na, eh, směrem k politické unii, které mohou uklidnit finanční trhy a také mohou přinést finanční stabilitu zpět do eurozóny. Navíc také mohou přinést určité e, oživení, nastartování ekonomického růstu v eurozóně. A nyní představím hlavní argumenty pro tyto eurodluhopisy. Ty první argumenty jsou politické. Jak jsem již řekl, tak krize v eurozóně se stala v podstatě existenciální krizí, protože investoři se nyní ptají, zda vůbec eurozóna tak, jak vypadá dnes, přežije. Tato eh, nedůvěra v eurozónu vede k velké nestabilitě a také dochází k tomu, že jakmile v jedné zemi se e, objeví určité e, špatné zprávy, tak okamžitě se to přelévá do další země a nakonec je tím postižen celý systém. Navíc e, ta krize byla ještě zhoršena rozhodnutím Evropské rady z října a z prosince, že by tedy držitelé dluhopisů měli platit, pokud eh, budoucí vlády požádají o finanční asistenci. Toto rozhodnutí ještě více destabilizovalo trh s dluhopisy v eurozóně a navíc ještě může vést k různým spekulativním útokům v budoucnu. Eh, je to trošku podobný příklad jako mechanismus změných kurzů, který byl také eh, ovlivněn určitou nestabilitou protože pokud eh, začnou určité spekulativní útoky na určitou měnu, tak je důležité, nebo tak je nutné eh, činit určité úpravy. A my, nyní se vlastně stává něco podobného v oblasti eurodluhopisů nebo v dluhopisů v Evropě, protože dochází k tomu, že spekulanti pokaždé, když se domnívají, že dojde ke změně nebo že dojde ke snížení ratingu určitých dluhopisů, tak mají vlastně, tak je zde tendence, aby spekulanti na to zareagovali, čímž se ten systém dostává do spirály. Pokud chceme vyřešit tuto otázku, tak je důležité, aby eh, právě evropští hlavní představitelé tuto krizi dále neprohlubovali. Musíme už eh, jaksi tuto, ehm, tuto myšlenku toho, že by za to měli odpovídat držitelé dluhopisů, opustit. A já bych eh, zde chtěla zastávat argument, že musíme přetnout tento začarovaný kruh – a to tím, že vytvoříme mechanismus, kdy členské země ukážou trhu, že mají zcela e, vážné závazky a že e, vážně přistupují k tomu, že chtějí uchránit eurozónu. Dnes jsou to spíše taková prázdná slova, Potřebujeme mechanismus, který signalizuje trhu, že všechny vlády k tomu přistupují zodpovědně a že všechny vlády stojí za tím principem eurozóny. A já si myslím, že takovým dobrým argumentem je právě společný eurodluhopis. Protože pokud zde bude tento společný eurodluhopis, tak všechny země ukazují nebo ukážou, že ponesou společnou odpovědnost za dluhy, za zadluženosti. A to také ukáže, že členské státy se vážně zabývají budoucností eura. Mělo by to jasně ukázat trhu, že všechny členské země jsou na stejné lodi a že e, se budou navzájem podporovat. To je ten podle mého názoru hlavní důvod, proč e, zavést evropské dluhopisy. Bude to takový politický Mm, signál a bude to vlastně i počátek ještě větší politické unie. Vytvoříte mechanismus, který zaručí to, že se z něho nikdo nedokáže jen tak vyvléknout a tento mechanismus povede k tomu, že členské země budou muset činit konkrétní kroky. Mělo by to uklidnit finanční trhy. Mělo by to rozptýlit všechny existenciální obavy, které dnes zmítají eurozónou a také by to mělo přispět k větší stabilitě. Je zde celá řada ještě dalších důvodů a argumentů, proč zavést eurodluhopisy. Profesor Monty hovořil o finančních a ekonomických důvodech. Také souhlasím s tím, že eurodluhopisy mohou být dalším motorem růstu, pokud budou koncipovány uh, Mm, určitým dobrým, vhodným způsobem, ale o tom nebohu hovořit podrobněji, protože nemám tolik času. Nyní se vyjádřím naopak eh, k několika argumentům proti eurodluhopisům. Eh, v řadě zemí existuje určitý odpor proti eurodluhopisům a myslím si, že ty důvody jsou pochopitelné. Z toho důvodu musíme při koncipování těchto eurodluhopisů brát všechny tyto obavy a tento odpor vážně. Za prvé je zde tak, nebo takovým tím hlavním argumentem proti je riziko morálního hazardu, morální, uh, morální riziko. Jde o to, že pokud zde bude kolektivní ručení za dluh, tak v podstatě může dojít k nebezpečí tomu, eh, že země na to budou příliš spoléhat a budou stále navyšovat své dluhy. A to samozřejmě budí nevoli v zemích, které se chovají e, zodpovědně a které se obávají, že ty ostatní země mohou právě využít nebo zneužít tuto situaci. A e, to je, takové, to je takový hlavní důvod, proč je řada zemí proti. Druhý důvod e, je, že země jako Německo, Nizozemsko Eh, země, které mají velice, které jsou, eh, mají kvalitní, vysoký rating, možná nejsou také příliš nadšené z toho, že by se měly jaksi dát dohromady se zeměmi, které mají nižší rating, protože by to mohlo také ohrozit i jejich ratingové sazby, mohlo by to snížit jejich ratingové sazby. A to je tedy další důvod, který je velice závažný, který musíme brát v úvahu. A nakonec se ještě pokusím vyjádřit k tomu, jak se s tím vypořádat při koncipování těch společných eurodluhopisů. Měli bychom skombinovat dva návrhy nebo dvě myšlenky, které se objevují. První je zde myšlenka eh, toho think tanku Briggle, je to tedy, jsou to tedy ty modré a červené dluhopisy. To znamená, že ty modré dluhopisy, ty budou vlastně dluhopisy vyššího řádu, ty evropské dluhopisy a poté eh, vlastně další eh, dluhopisy budou ty eh, dluhopisy nižšího řádu, ty červené dluhopisy, které by měly třeba vyšší sazby na trhu. Myslím si, že tato myšlenka je velice zajímavá a právě řeší to riziko morálního hazardu, protože zde vlastně vytvoříme rozdíl mezi těmi průměrnými náklady na půjčky a mezi těmi okrajovými průměrovými, eh, mezi těmi okrajovými sazbami. Rozlišíme tím mezi zeměmi, které jsou na tom lépe a které jsou na tom hůře a bude tedy tím pádem i jednodušší pro země, aby se ta situace vlastně zjednodušila a zároveň to bude poučné i pro ty země, které by se chovaly nezodpovědně, tak vlastně budou vědět, že budou mít vyšší sazby. Takže to by, byla, to by bylo takové určité um, poučení, nebo bylo by to určitý, uh, určitý výchovný prvek. No a co se týče toho, uh, těch uh, um, eurodluhopisů, tak je důležité si uvědomit, že země, které jsou na tom dobře, tak by měly nižší sazby. A i v rámci těch uh, modrých dluhopisů by ještě existovala určitá redistribuce. To znamená, mělo by se zajistit to, že ty e, země, které se chovají zodpovědně, které mají dobrý rating, musí mít jistotu, že nebudou vlastně platit více než ty slabší země. To znamená, tím pádem bychom dokázali už e, odstranit i ty druhé, nebo i ten druhý hlavní argument oponentů. Myslím si, že je velice důležité, abychom se vydali tímto směrem jednak kvůli politickým důvodům a také kvůli tomu, abychom signalizovali trhu, že všechny země berou ochotu uchovat eurozónu vážně a že chtějí bojovat za euro. Děkuji za pozornost. Velice děkuji. Nyní nás čeká přednáška profesora makroekonomiky a mezinárodní ekonomiky Paola Manase, který přichází z Boloňské univerzity. Děkuji za pozvání. Přečtu svůj projev, protože mi bylo řečeno, že e, jinak by se některé věci mohly trošičku ztratit v překladu. I když jsem zvyklý spíše improvizovat, než e, číst písemné projevy. Tak, e, má prezentace bude mít takový stručný úvod, potom popíši některé krátkodobé a střednědobé reformy, které by dle mého názoru měly být implementovány a pak udělám pár poznámek o třech aspektech, které jsou v zásadě návrhy k paktu k reformám a paktu růstu a stability, potom makrobezřetnostní část a eurobondy. Začnu tedy o ním krátkým úvodem. Doufám, že pak text bude rozdán. So, um, uh, the starting point is that jak víte, evropská dluha, eh, krize zadlužení jen tak nezmizí. Naopak nedávný eh, vzestup tzv. interest spread v oblasti státního dluhu eh, způsobil, že některé země jsou, jsou velice zranitelné. To bylo varováním krize, protože se rozšířila z Řecka a do Irska a Portugalska. Důvod je jednoduchý. Investoři totiž vidí, že Evropská unie nemá dostatek adekvátních institucí pro prevenci krize krize a pro řešení eh, samotné krize. Takže úkol zreformovat naše instituce mm, je velký a mm, čas běží. Ehm, zatímco národní vlády, eh, zdá se, někdy reagují na národní politické eh, problémy a omezení, než by reagovaly na otázku obecného ehm, eh, dobra, blaha. A to, ty ta rozhodnutí v Evropě mají také široké dopady. Ovšem, je tady zkušenost změnami, s bankovnictvím a s, ehm, s krizí zadlužení státní i v podnicích. To tady mm, bylo posledních, jak nám ukázal 40 let, tato krize je něco jako zvláštní zvíře že nejprve se plazí a potom najednou na vás vyskočí, protože eh, začne panikařit, eh, když se šíří nákaza. Je tady řada důležitých opatření, která již byla mm, ohlášena a učiněna, například eh, zřízení mm, Eh, permanentního evropského mechanismu pro evropskou stabilitu, tedy po období 2013, včetně tzv. CAC eh, s doložky o společném postupu věřitelů a eh, také podpora tohoto instrumentu a návrhu stability a růstu a také se to týká implementace nového rámce pro makroobezřetnostní dohled. A potom něco, co je obzvláště důležité, nedávný návrh obnovy bank a mm, řešení této situace, stejně tak jako návrh posílit regulaci a dohled nad finančním sektorem. Bohužel, tato opatření zdá se selhala nezmírnila obavy týkající se dlouhodobého tlaku e, na financování. Je tady taková dynamika, nákaz, která se šíří, protože tato opatření byla vynucená e, událostmi a byla e, schválena, byla přijata v takových malých kouscích. Co je zapotřebí udělat? Myslím si, že je důležité, když se podíváme na rozsah celého úkolu, měl by, eh, měli bychom vzít v úvahu určitý sled institucionálních reform, který je klíčový. Ehm, měli bychom zvolit inovativní eh, přístupy, a zvláště tehdy, když eh, staré politické rámce stroskotají. Nejprve hm, popíšu, co je opravdu akutní, jaké jsou dlouhodobá opatření, která by měla být skutečně implementována v příštích týdnech a měsících. Myslím si, že nejakutnější prioritou eh, je eh, rozšířit takovou úvěruhodnost EFSF eh, e a ESSM. E je to nezbytné, i když ještě ne, mm, dostatečná podmínka pro to, aby se zastavily spekulativní útoky a získ, musí se získat čas pro další střednědobé institucionální reformy. Tak to je taková akutní věc. Jak víte, tak v Evropě je 2,85 bilionů dluhů splacených za období, na období 2011 a 2013. 13, Portugalsko, Itálie, Irsko, Řecko a Španělsko eh, mají společné splatnosti obligací ve výši 502 eh, miliard do roku 2011. Současná bonita EFSF hm, by měla být navýšena podle některých eh, komentátorů a podle toho, co si myslím i já, na 1,7 až 2 bilionu, tak aby se pokryl celkový potenciální požadavky Irska, Řecka, Portugalska, Španělska, Belgie a Itálie v období 2011 až 2013. Toho by se dalo dosáhnout mm, celou řadou opatření, například tím, že by se rozšířily půjčky ECB do EFSF, anebo jsou tu jiné možnosti, které zahrnují AFSF tím, že bude skupovat státní mm, obligace místo ECB a bude využívat zdrojů EFSV pro kapitalizaci, rekapitalizaci bank. Ale tím, že tady bude taková velký, takový velký potenciál, tak to je nejlepší pojistka pro spekulativní, proti spekulativním útokům. Druhá Ehm, nutná věc, která musí být vyjasněna. Toto, tyto půjčky z EFSF, eh, e jak již bylo předtím poznamenáno, paní předsedkyni by měly být masivní, měly by být vázány na určité podmínky a měly by skutečně být ehm, eh, tady dotované úrokové eh, míry, protože ehm, jde o zmírnění problému s udržitelností. A myslím si, že v musíme eh, tyto věci zvažovat nejenom v době eh, krize. Myslím si, že je tu ještě jiná věc, eh, a sice země, které jsou, jsou nesolventní, Tedy je tady jedno důležité rozlišení, které bychom měli dělat mezi zeměmi, které jsou, jim hrozí nesolventnost a kterým hrozí krátkodobé problémy s likviditou. Země, kterým hrozí nesolventnost, by jednomyslně měly restrukturovat své dluhy a to co nejdříve. A to by se mělo udělat úspěšně eh, jako v situaci Pakistánu, Ukrajiny, jak, jak se to udělalo na Ukrajině, Uruguay, eh, jak nám to ukazují příklady z 90. let. Ehm, tato minulá zkušenost se státními deficity ukazuje, že tyto země, které nedodržují splatnost nebo do podmínky, eh, že tyto země mají omezené možnosti. Je zapotřebí jasně oddělit mm, tyto země, které mm, jsou nesolventní od těch ostatních a mm, je zapotřebí e, vytvořit podmínky tak, aby se zastavilo šířící se nákaze z jedné země do druhé. A podobně rámec pro řešení e, bankovního zadlužení a rekapitalizace. To je další akutní věc, kterou musíme implementovat. A teď se krátce podívejme, už jsem skoro, už můj čas skoro vypršel, Pokusím se to trošku zkrátit. Co se týče střednědobých eh, reform, udělám pár poznámek k SKP a k eurobondům. Že co se týče paktu o stability a růstu, myslím si, že problém zde spočívá zásadně v tom, že je zde návrh, aby, ten, aby ta úprava byla vlastně aby odpovídala poměru HDP eh, vůči dluhu. Máme zde tedy 60%, eh, ten práh nebo tu hodnotu, což však může být problematické, zejména kvůli tomu, že to může vyžadovat, je zde tedy jako řada vlastně nebezpečí, ale jedno z nich je to, že to může vyžadovat úpravy, které vlastně nebudou důvěryhodné. Třeba představme si například Itálii nebo Belgii, které by provedly takovou úpravu. A jde tedy o to, že by mělo dojít k určitým navýšením těch bilancí třeba na dalších 20 let, asi o 4 až 5 To však není příliš proveditelné a spíše je zde asi pravděpodobnější, že země budou čelit určitým sankcím. Druhým problémem je to, že v Evropě potřebujeme koordinovanou fiskální restriktivitu. A to je nejen kvůli tomu, že v mnoha zemích krize ještě neskončila, ale protože zde existují velké ekonomické eh, nerovnováhy v jednotlivých zemích, takže bychom zde měli hovořit o tom, která země má provést jak velké omezení. Dále je zde celá řada návrhů, které se tak eh, zde různě eh, objevují. A jedním z takových návrhů je zavést na místo tohoto pravidla určitý mechanismus, který by byl trochu odobný, obdobný určitému mechanismu, který, eh, který se používá v různých zemích pro řidiče. Takže pokud spácháte nějaký přestupek, tak vám uberou body a naopak, když řídíte opatrně, tak třeba získáte nějaké bonusy. To znamená, tento mechanismus by umožnil zemím, aby zavedli určitou politiku stabilizace a zároveň musí přitom dodržet fiskální kázeň. A nyní už eh, tady se chýlím k závěru. Chtěl bych hovořit o té Evropské agentuře pro zadluženost a o návrhu, který se týká eurodluhopisů. Souhlasím s tím, eh, s těmi myšlenkami, o kterých hovořil i profesor Monty a další. Hovořili o různých zajímavých, eh, důležitých aspektech, které musím brát v úvahu, ale já mám určité námitky, které se týkají načasování zavádění těchto eurodluhopisů. Z ekonomického pohledu můžeme říci, že všechny eurodluhopisy, které mají určitou tržní hodnotu, eh, by měly být schopné vlastně umořit ten dluh, kvůli kterému byly vydány. Otázkou je, Zdá tedy ty vlády budou mít dostatečně dobrou ekonomiku, aby byly schopny umořit eh, ty dluhopisy, aby byly schopny umořit ty své dluhy. Můžeme si položit otázku, proč by měli Německo nebo Nizozemsko se snažit eh, zlepšit svou situaci kvůli tomu, aby došlo vlastně ke splacení těch eh, eurodluhopisů zemí ostatních, třeba některé středomořské země. Čili s těmi eurodluhopisy je určitý problém. Pokud zde nebude větší integrace, větší zbližování fiskálních politik a navíc zde také je ještě podmínka také toho, aby země, které mají problémy, trošku vlastně ztratily tu svoji eh, svrchovanost v oblasti daňových. Takže já si myslím, že pokud chceme eurodluhopisy, tak to zároveň sebou nese podmínku větší fiskální integrace napříč zeměmi. Pak je zde tedy ještě ta námitka, která se týká načasovanosti. Hovořili jste o rozdělování toho dluhu nebo těch dluhopisů na ty eh, seniorské a juniorské, na ty eh, vlastně vyššího řádu a nižšího řádu. A Hovoříte o tomto návrhu, který by vlastně rozlišil ceny. Ale podle mého názoru toto není proveditelné. Pokud chcete vyřešit problémy zadluženosti zemí, které čelí platební neschopnosti, tak musíte začít eh, od samého začátku. Jde o to, že té e, stanovíme určité datum do budoucna, třeba 2013, od kdy by měl být tento návrh e, platný, ale tím pádem to znamená, že všichni investoři dnes ví, že pokud třeba dnes nakoupí portugalské dluhopisy, tak e, v budoucnu vlastně zde bude nebezpečí nesplacení. Myslím si, že také jde o to, že některé ty stávající dluhy vlastně by byly překvalifikovány v budoucnu do těch eh, juniorských dluhů, do těch dluhů nižšího řádu, což vlastně bude jasné i investorům. Bohužel zde už musím dokončit svou prezentaci v tomto okamžiku. Děkuji, říká předsedkyně. My jsme vaši prezentaci poslali všem ehm, poslancům, takže se ji mohou ještě prostudovat. A nyní se uh, eh, vítám profesora Gustava Horna z Hans Beckler Foundation. Velice děkuji. Paní předsedkyně, dovolte mi nejprve vůbec hovořit o této unii, o této měnové unii, která se týká eh, jednak i politických aspektů a ekonomických aspektů. V politických eh, aspektech se jedná o určité společné dohody, které také vlastně, na kterých se dohodly například Evropská, nebo na kterých se dohodly centrální bankéři evropských zemí. A jde o to, že každá svrchovaná země by měla dodržovat své politiky a měla by také eh, se řídit těmito politikami. Musíme si uvědomit, že tyto závazky těchto zemích eh, nebyly plněny některými skupinami, nebo že různé skupiny zemí eh, plnily tyto závazky jinak. Protože určitá skupina zemí má stále vyšší inflaci, stále vysokou inflaci, a pak je zde ještě druhá skupina, která naopak má vlastně nižší inflaci. Možná to zní příliš odborně, nicméně má to velice významné dopady. Jde o to, že ty země, které mají vyšší inflaci, ztrácejí postupně konkurenceschopnost v rámci eurozóny. Ukazuje se to také vlastně ve schodku, ve strukturálním deficitu v jejich eh, běžné platební bilanci. Tím také vzniká zadluženost, která, který nemusí to být pouze veřejný dluh, ale může to být i soukromý dluh. Jsou to v podstatě oba e, dluhy, zvyšuje se prostě celkově toto zadlužení. Ta druhá skupina naopak akumuluje aktiva, protože má strukturní přebytky. Má zde strukturní přebytek běžného účtu a je to také tím, že tyto země jsou vysoce konkurenceschopné a zároveň toho mohou využívat pro další růst. Nicméně dovolte mi říci, že se nejedná o udržitelnou strategii. Jde pravda, je, pra, je, je to jasné v oblasti dluhu, protože prostě nemůžete se stále zadlužovat. V určitém okamžiku budou věřitelé chtít, abyste své dluhy splatili a pokud tomu tak neučiníte, tak trhy začnou panikařit, čehož jsme byli v minulých měsících svědky. Ale pak je zde také důležité dívat se i na ty země, které jsou v přebytku, protože zde musí docházet k určitým odpisům a nakonec vlastně ty země mohou přijít o ty své přebytky. A to je právě přesně příklad Německa. Znamená to tedy, že musíme vytvořit takovou ekonomickou strukturu, takovou strukturu, ekonomické zprávy, která tyto problémy vyřeší, a to zejména v dlouhodobém hledisku a mm, změní nebo vytvoří celou strukturu. Proto e, jsem, si myslím, že byste měla být určitý nový postup e, při nadměrné nerovnováze, který Eh, by neměl být, nemělo by to být na základě čísel, které se týkají různých meziměsíčních eh, nerovnovách, protože zde mohou být různé důvody těchto eh, nerovnovách, mohou být krátkodobé nebo technické. Takže na, na ty krátkodobé bychom se neměli tak soustředit, ale měli bychom se soustředit na ty dlouhodobé. A na základě toho můžeme vypracovat strategii a vytvořit určitý postup, jak identifikovat strukturální deficity i strukturální přebytky a jak, je, jak na ně zareagovat eh, zvláštní politikou nebo strategií. Znamená to, že se nesmíme soustředit pouze na to, na co se soustředí ta stávající debata. Hovoříme zde zejména o eh, veřejném zadlužení, ale to není, nemusí to být ta, ten hlavní problém, i když eh, v některých zemích to tak je musíme se na to soustředit. Nicméně musíme se soustředit i na otázku toho soukromého zadlužení. A může se také toto vlastně eh, projevit formou různých těch bublin, které se navíc ještě přelévají z jedné země do druhé. A jde prostě o to, aby zde nevznikaly neudržitelné deficity, jako je tomu třeba v případě Španělska nebo dalších. Takže oba zdroje tohoto zadlužení, jak z obojí vlastně dluh tohoto strukturálního zadlužení musí řešit tato nová ekonomická zpráva. Potřebujeme určitou instituci, která se bude těmito problémy zabývat, která je vyřeší a já sám také podporuji návrh parlamentu, abychom vytvořili z té takovou instituci, ať už ji budeme říkat jakkoliv. Já bych tomu říkal třeba Evropský měnový fond, je to určitý pracovní název. Prostě potřebujeme zde určitou agenturu, určitou instituci, která dokáže analyzovat situaci, která dokáže identifikovat strukturální deficity i strukturální přebytky a která také bude schopna ehm, vytvořit určité technické nebo odborné nástroje, aby poradila jednotlivým zemím, jak eh, z té situace ven. Připomenu, že během stávající krize se hovořilo o tom, zda tedy se obrátit na Mezinárodní měnový fond či nikoli. Nakonec tedy jsme se na ně obrátili, nebo některé země se na ně obrátili, a to z jednoduchého důvodu, protože Evropa neměla vlastně technické prostředky k tomu, jak by tu situaci řešila. A nejedná se pouze o ekonomickou otázku, ale o, také o politickou otázku. Pokud musíte, nebo pokud voláte do Washingtonu a chcete nějakou eh, radu nebo pomoc, tak v podstatě se okamžitě se ten problém přelévá i na úroveň G20. Což samozřejmě my jako Evropská unie příliš eh, nechceme. My si chceme zde řešit své vlastní problémy sami. Chceme být schopni si sami vyřešit eh, potíže. A proto už tady z toho politického hlediska se domnívám, že se potřebujeme určitou instituci, která bude mít tyto e, kompetence a která bude schopná vyřešit podobné problémy. Pak se ještě zazněla druhá obtížná otázka, na kterou se již pokusili reagovat i moji kolegové, jak e, toto řešení financovat. Souhlasím s tím, co říkal Paul de Grof o eurodluhopisech. Myslím si, že eurodluhopisy jsou dobrou, dobrou cestou financování. Samozřejmě, že se neobejdeme bez podmínek. Jde o to, že všechny země musí eh, vést takovou politiku, která vyřeší, která odstraní nerovnováhy běžného účtu. A také nelze vydávat tyto eurodluhopisy v neomezené výši. Musíte být určitý strop, zatím se hovoří o těch 60%, to je možná takový určitý odrazový můstek. A nebo máme zde návrh institutu Briggle, abyste tedy byly ty juniorské eurobondy a a ty země, které by tedy potřebovaly ještě další peníze, tak by prostě musely vydat eurodluhopisy, které budou mít eh, vlastně méně výhodné podmínky. Jde o to, abychom zachovali stávající ekonomickou unii, co by ekonomickou jednotu, protože můžeme říci, že zatím ještě nejsme jednotní, protože máme zde společné, společnou měnu, ale máme zde rozdílné fiskální politiky, které zatím nejsou eh, natolik eh, vhodné k tomu, abychom, eh, aby vlastně všechny ty závazky těch zemí mohly být dodržovány. je důležité, aby zde byl systém, který zabrání chybovosti v budoucnu. A z toho důvodu já sám také stojím za tím projektem eurodluhopisu. Chci ještě však říci, že vše musí být zavedeno v řádný čas. A myslím si, že určitě to nebude jen tak eh, narychlo za dva, za tři dny. Je důležité také zatím připravit určitá krizová opatření. Takže eh, například ten Evropský nástroj finanční stability, který má být nahrazen tím eh, Evropským mechanismem stability, tak je zde důležité například za prvé snížit eh, sazby pro země, které čerpají z EFSF a všechny ostatní země které, nebo v současné době je to tak, že ostatní země vlastně tlačí na ty slabší země, aby se obrátili, aby požádali o pomoc eh, ten nástroj finanční stability. Myslím si, že to by bylo takové krátkodobé, krátkodobé opatření, které by mohlo stabilizovat trhy a je to v současnosti je důležité, aby došlo ke snížení těch rizikových přirážek. Děkuji. Questions. Tak, děkuji a teď můžeme přejít k otázkám. Ti, kteří chtějí položit eh, otázky, eh, tedy mám na seznamu eh, Jean-Paul, Udo, Prevange a Filip. Je ještě někdo, kdo by se chtěl přidat? Protože pokud se nezvednete ruku teď, tak vás možná nevezmeme Jean-Paul. Děkuji, paní předsedkyně. Děkuji našem panelistům. A pokud bych mohl, tak bych místo toho, abych položil otázku, tady nadnesla takovou drzou poznámku. Možná je to tím, že nerozumím těm mechanismům, ale co se týká těch trhů, tak chci říci, že trhy nemají nikdy dost. Cílem trhů je, aby v podstatě to riziko přenesli na ostatní, aby sami žádná rizika nenesli. A ti, kteří si tedy berou úvěry, by tedy měli také zaručit eh, za ta rizika. A druhá věc, eurobondy. Jaká je ta eh, přesná definice? Všichni hovoří o eurobondech a mají na mysli určitý koncept. Má to být určitý klasická emise, nebo to má být nějaké ze společnění, ze státní části dluhu. A co se týká trhu, jejich schizofrenie, které e, nyní s, mají strach z evropské situace a nyní se vrhají jaksi na ty, na ty eurobondy, eh, oni vlastně něco požadují a doufají, že dostají ještě více. E, takže si myslím, že je opravdu důležité, aby členské státy nekolísaly a nepodléhaly tomuto nadměrnému tlaku a opravdu přistoupily k rozumné politice. A poslední poznámka či otázka. Rád bych konstatoval, že žádná země mimo několika velkých zemí, které jsou konkurenceschopné, a vy jste řekl, že to v podstatě je také problém, takže já se ptám, kdo vlastně to bude hradit a čím? Já jsem velmi dlouho pracoval v bance a chci říci, že prostě jednoho dne nadejde doba, kdy je třeba splatit dluhy a pokud tedy něco emitujeme, tak to taky někdy musíme splatit. Takže zde se prostě úsporné politice nevyhneme, protože ten vlastní problém je to zadlužení a ten dluh se prostě někdy splatit musí. Tak pozbírám nejprve všechny otázky, příspěvky, jinak se můžeme dostat do časové tísně. Udo? de Grove, der den Anfang gemacht. Eh, chci říct, že pan de Grove, který začal, ne, hovořil o těch eh, signálech, o těch alarmech, eh, hovořil o té závažnosti té situaci. Ostatní panelisté nám zde představili představy, které zacházejí velice daleko, jakým způsobem bychom mohli pomocí politických akcí, pomocí nové zprávy reagovat ze strany Evropské unie eh, tak, abychom opravdu dostali závažnosti celé situace. Když se podívám na ty návrhy, které jste nám předložili, tedy pak stabilita v růstu, re, jeho reforma, veškeré ty další věci, o kterých diskutujeme, tak musím říci, že jsme od toho velice vzdáleni. Vzdáleni od takového toho holistického přístupu. My v podstatě se tak zabýváme, snažíme se řešit ty jednotlivosti, ty detaily a i nadále vlastně e, zůstáváme u toho způsobu, který jsme užívali v minulosti, jak řešit tyto věci. Když se podíváme na ty návrhy komise, které se týkají paktu stabilitu a růstu, tak ono to nejde tím směrem, abychom my dostali do ruky nástroje, pomocí kterých bychom mohli přistoupit k široké analýze nerovnovách, či pomocí které bychom mohli eh, vlastně přistoupit k opravdu zásadnímu mm, přístupu ekonomické zprávy. Tak to prostě není. A já tedy chci vědět, co se musí konkrétně stát, kde má parlament v rámci své legislativní práce možnost ostatní aktéry, rád tedy a komisi členské státy, jak si tlačit k tomu, aby opravdu zde vznikla nová struktura ekonomické zprávy, protože to je přesně ta otázka, kterou se parlament nyní musí zabývat. A já bych tedy opravdu ještě jednou v rámci druhého kola se na to rád zeptal a opravdu budu vděčný za každý konkrétní podnět. Děkuji. Uh, thank you. Děkuji. Provanč. Merci d'abord toutes mes excuses auprès euh, du professeur de Groff. Děkuji. Nejdříve bych se chtěla omluvit, protože uh, jsem přišla o ten první příspěvek, ale bylo mi řečeno, že se zde také hovořilo tedy o těch eurobondech a mám dvě všeobecné otázky. První otázka. Ráda bych se dozvěděla od panelistů jednu věc. Jak vypadá daňová politika v rámci posílené hospodářské spolupráce? Je to taková sporná záležitost, potřebujeme jednomyslnost, ale ono je to vlastně možná jeden z těch největších nedostatků, pokud eh, jde o HMU a členství v ní. Takže eh, jaké postavení by to mělo být v tom eh, reformním balíčku, o kterém se nyní hovoří. A další věc je to v souvislosti s těmi reformami a s tím textem o vlastně politickém otázce řízení ekonomiky, chci říct, jak by tedy měla vypadat eh, taková opatrná hospodářská politika? Já přesně nevím, co se tím myslí. V výboru pro zaměstnanost jsem řekla, že je důležité, abychom měli eh, místo toho raději pojem účinné hospodářské politiky. A tak se chci zeptat, jak tedy vy vidíte takovou tu, tu opatrnou eh, rozpočtovou politiku. Já samozřejmě tady nebudu uvádět veškeré ty argumenty, které se týkají toho, jakým způsobem vytvořit základ pro zdravý růst a, současné, a současnou redukci dluhu. A další věc. Pane Manasi, vy jste v podstatě převzal uh, úvahy pana Izinga a řekli jste, že bychom neměli jak si těm zásadním reformám otvírat zadní vrátka, ale ona tady vyvstává taková otázka, která souvisí s tím, co jste řekli a týká se to právě evropského trhu s zadlužením. Máme zde jeden nástroj, který má obrovský potenciál právě eh, s ohledem na politiku sur cet aspect. Enfin, dernier point, euh, Monsieur Valence vous indique politiku, tedy hospodářství, hospodářství a rozpočtu a úrokových sazeb. A vy jste ale ještě řekl, že komise zahájí vlastně postup při naměněném skotku na základě tohoto, ale já si myslím, že to není tak, jak jste vy řekl. Tam si myslím, že v textu komise je kvalitativní přístup. Já nevím, zda toto je zlepšení a nevím, zda toto je skutečně přidaná hodnota pro evropskou politiku ekonomické zprávy. Já si myslím, že jakým způsobem bychom měli organizovat ten dohled, aby opravdu působil. Doposud to bylo tak, že ty indikátory byly pouze kvantitativní a nebyly kvalitativní. Okay, that's, uh... Dobře, tak to máme polovinu otázek. Myslím si, že teď mohu se zase obrátit na řečníky v panelu, aby odpověděli. Ehm, vezmu to ve stejném pořadí, jak jste hovořili, tak abychom to ehm, nespůsobili zmatek. Prosím, čtyři minutky vždycky, kdybyste mohli se na ně omezit, tak ehm, nejprve pan profesor Grof. Rád bych nejprve odpověděl na relevantní otázky, které um, položila jedna kolegyně. Udržitelný dluh nemusí být splacen, to je jako hlavní bod, protože pak je nemusíte splácet, je možné je stále nově financovat. Tedy otázka, do jaké míry je zadlužení udržitelné. Pokud nebude udržitelné zadlužení, tak se stává problémem. A pak ještě jeden další aspekt. Nepochopitelně to všechno závisí na úrokových sazbách. Dnes situace vypadá tak, že irská vláda má 9%, které musí splatit. 9%. Tady se eh, stává téměř každé eh, zadlužení neudržitelným. I německé eh, zadlužení by nebylo z 9% udržitelné. Tady nastává problém právě úrokových sazeb. To jsou úrokové sazby, které na nás navalují trhy. A to nevždy na základě racionálních úvah a je to spojeno i s panikou. A pak tady máme prostředky a cesty, jak něco podniknout, jak udělat něco pro to, aby se úrokové sazby eh, zadlužení Jirska zredukovalo. Tak to jsou mé úvahy. Chtěl bych jasně ukázat, že udržitelnost e, zadlužení závisí na tom, jak vysoké jsou úrokové sazby. A pak je tady ještě další problém, o kterém jsem se zmiňoval. Někdy trhy jsou tak provázeny panikou, na ně působí panika, že tady máme takzvané self-fulfilling prophecy a vlastně už nejsou schopny zvládat dluhy, proto návrh, podporuji návrh zřízení Evropského fondu, tím by totiž bylo možné zredukovat úrokové sazby a e, země by pak mohli přejít eh, nebo vytvořit takové sanační eh, programy, pomocí kterých by mohli zase ozdravit nebo eh, vylepšit svou situaci zadlužení. Pak bych se chtěl vrátit k něčemu, o čem hovořil pan Bulman. Požádal nás, abychom předložili konkrétní návrhy. Myslel jsem si, že jsme to už udělali. Eurobondy jsou přece konkrétním návrhem. Jeden z mnoha konkrétních návrhů, Eh, které jsou nezbytné pro to, abychom dosáhli pokroku. Určitě to není jediný návrh. A pak eh, bychom možná měli hovořit a přemýšlet o institucionálních změnách, eh, které nás přiblíží k politické unii. Od samého začátku se říkalo, při zřízení eurozóny, že eh, eurozóna eh, nemůže přežít bez politické unie. A to se eh, mezi vědci také prosadilo tento názor. Eurozóna eh, byla založena z politických pohnutek jako politický záměr a chyba spočívala v tom, že jsme zároveň mm, eh, neuvedli vchod politickou unii. A tato výzva je něco, do čeho se teď musíme pustit. Rozvoj politické unie, pravděpodobně krok za krokem. Jedním z kroků by bylo zavedení eurobondu a nebo zavedení tohoto fondu, nebo možná obojí do dohromady prokombinovat a mm, pak bychom měli celou širokou škálu opatření, mm, pomocí kterých se můžeme postarat o to, že se divergence mezi jednotlivými státy nebudou příliš rozšiřovat, zvětšovat. Ale tady musíme ještě hodně o tom přemýšlet. Mm, tady bych se chtěl připojit k panu profesoru Manasovi protože eh, mm, tyto ukazatele považuji za mm, nesprávný přístup. Ty se nikdy neosvědčí, eh, mm, eh, protože i pak růstu a stability ten se zakládá na numerických ukazatelích, které se vlastně neosvědčily nikdy. Je to v moderních demokraciích to není něco, co si můžeme představit, že by se politici podlehli diktátu čísel protože čísly se pak automaticky vyvolávají sankční mechanismy. Je to taková politická science fiction, to nikdy nebude moci být realizováno, to mm, je pravda. Mm, to neznamená to otrocky sdílet, ale jde tu o mm, skutečnou politiku, jde o konvergentnost mezi různými, o zbližování se e, z jednotlivých zemí a e, musíme se vyhnout tomu, aby země se rozbíhaly, aby se ty nůžky rozbíhaly. To už je minulost. Pan profesor Manas, děkuji. Děkuji za tyto e, otázky. Odpovím na některé z nich, ne na všechny. Děkuji tedy na otázku. Nejprve zde byla otázka paní poslankyně Beres Týkala se toho, co si představujeme pod pojmem obezřetná fiskální politika. Takže možná bych tomu něco řekl. Pod pojmem obezřetná fiskální politika si představuji velice jednoduchý koncept a to to, že rozpočet by měl být vyvážený. I samozřejmě musíme brát v úvahu různé ty obchodní cykly. V určité, můžete zde mít určitý malý přebytek nebo určitý malý deficit. Mělo by to být samozřejmě v souladu, eh, nicméně v tom dlouhodobém pohledu by jste měl být eh, ten rozpočet vyrovnaný. Tím to je to, co si představuji pod eh, pojmem obezřetná fiskální politika. A pan Paul de Graaf hovořil o otázce, že je důležité, aby dluh, pokud existuje, byl udržitelný. Pak zde padla otázka na eurodluhopisy. Možná, že jsem nehovořil zcela jasně, ale chtěl jsem říci následující. Hodnota dluhopisu je daná vlastně přítomnou hodnotou e, země, která chce financovat tento dluhopis. Pokud chcete emitovat dluhopis, musíte se ptát, kdo vlastně je v tom přebytku nebo kdo v budoucnosti bude schopen toto splatit. Pokud e, zde máme, musíme se rozhodnout, zda zde bude evropský rozpočet či nikoli. Pokud zde nebude evropský rozpočet, tak bude dost obtížné zbavit se toho e, přesvědčení, že vlastně země, které jsou v přebytku, nakonec zaplatí tento dluh, což politicky tedy není příliš přijatelné. Takže já si myslím, že eurodluhopis bude politicky přijatelný pouze tehdy, pokud zde bude mnohem rychlejší fiskální integrace a pokud dojde ke snížení svrchovanosti vlád jednotlivých zemí v této otázce, v této oblasti. Pak zde padla otázka na ekonomickou zprávu jsem trošku skeptický v tom, že by samotné eurodluhopisy vedly k nějaké radikální změně ekonomické zprávy v EU. A to z toho samého důvodu, že ani společná měna neměla nějaký velký vliv na konvergenci fiskálních politik jednotlivých zemí. Možná je lehčí začít té monetární politice, nebo možná by bylo lepší začít eh, s otázkou dluhů. Myslím si, že nevyř- ty, tyto problémy nevyřešila ani společná měna a myslím, že nevyřeší ani eh, tento, eh, tyto evropské dluhopisy. A pak další otázka, teda, která se týká těch čísel a kvantitativních údajů. Souhlasím s tím, že nelze pouze slepě sledovat čísla. Otázkou však je, jaké indikátory, jaké ukazatele byly navrženy a jaké jsou pro nás nejzásadnější. Máme zde konkurenceschopnost, ekonomický růst, a například tyto indikátory jsou v podstatě mimo kontrolu jednotlivých vlád, takže je dost obtížné, abychom zde vypracovali systém, který by penalizoval národní vlády, pokud nebudou tyto ukazatele dostatečně kladné. Protože jednotlivé vlády nemají minimálně v krátkodobé E, v krátkodobém hledis pohledu nemají možnost tyto indikátory nějak ovlivnit. Samozřejmě mohou e, třeba provádět různé reformy, ale to už pak má spíše dlouhodobé dopady. Nepatří, nebo ty, ty indikátory v podstatě nemohou měřit to, jak e, pracuje nějaká stávající evropská vláda, protože ty, většina těchto ukazatelů jsou v podstatě, nejsou v podstatě závislé na eh, krátkodobé politice vlády. Velice děkuji a nyní profesor Horn. Děkuji. Nejprve zareaguji na otázku paní Kres. Myslím si, že trhy, ano, souhlasím s vámi, že trhy nemají nikdy dost, vždycky chtějí víc. A navíc ten koncept trhu je vlastně zasahuje daleko do historie. Pokud trhy vycítí nejistotu a lidé neví, jak to bude dál, a dokonce i určité instituce jsou ohroženy, dojde k panice na trzích a každý se snaží peníze rychle vybrat a někam odvést. A stejně tomu také dochází k různému nadměrnému stanovování cen nebo k nadměrným eh, růstům a ta situace je nyní viditelná v řadě zemí. Je důležité, abychom stanovili určité, určitá kritéria, určitá spolehlivá kritéria pro jednotlivé země. A poté jim řekneme, pokud můžete se pohybovat v těchto mantinelech, ale ty mantinely jsou prostě odsud pocud a na tom systému v podstatě má fungovat ta budoucí ekonomická zpráva, protože ten stávající systém vypadá tak, že zde ne- neexistuje důvěryhodná struktura. A právě proto se trhy obávají, že ta stávající situace je neudržitelná, že Řecko, že Portugalsko, že Irsko, že tyto země nemůžou udržitelně vyřešit svou otázku zadluženosti a pokud zde tedy nebude taková důvěryhodná struktura ekonomické vlády nebo ekonomické zprávy, tak to nebude fungovat a trhy nebudou klidné. Protože, proto je důležité, abychom takovou důvěryhodnou strukturu zavedli co nejdříve. Pokud ta struktura bude důvěryhodná, nebude docházet k panice na trzích. Souhlasím s tím, co řekl pan Paul de Graaf. Co se týče Řecka, tak eh, nebo kdybychom porovnali situaci, která se týče zadluženosti, tak by nebyla udržitelná ani situace Řecka, ale ani situace Německa. Je důležité, abyste, abychom zde prostě zavedli určitá pevná kritéria, určité limity. A dále chci říct, že v takovéto situaci, nebo ta situace je v podstatě taková, to bylo by dobré, kdyby nám komise a také návrhy, které samozřejmě spolu vyvinula rada, které samozřejmě e, ve své celistvosti nepokrývají to, co my zde požadujeme a co považujeme za žádoucí, tak by bylo dobré samozřejmě, kdybychom také my přišli s dalšími návrhy, abychom ukázali, že potřebujeme důvěryhodnou politiku nebo procedury, které by vlastně zohlednily zahraničně hospodářské politické nerovnosti, protože ono se může stát, že tuto krizi překonáme, ale zanedlouho dospějeme do situace, kdy budeme mít další krizi obchodních bilancí a k tomu nesmí dojít. A zde má parlament velkou odpovědnost, právě proto, že to je evropská instituce, že to není národní instituce, protože samozřejmě u národní instituce můžeme vždy předpokládat, že tam pře váží jisté národní zájmy. A proto si myslím, že parlament má opravdu velice silnou funkci, silnou úlohu eh, v výstavbě té nové toho nové ekonomické evropské zprávy. A důležité je, aby eh, k tomu došlo z evropské perspektivy, ne z národní perspektivy, která je možná vedena krátkodobými zájmy, ale z evropské parlamenty, eh, z perspektivy. A to je přesně ta úloha, kterou by měl sehrát tento parlament. Děkuji a nyní má slovo pan Diego. Promiňte, že jsem tady nebyl, musel se vystavovat, vysvětlit situaci. Zabýval jsem se belgickými otázkami, ano. Tak, dvě otázky nebo odpovědi, to, co eh, říkal pan eh, Grof Máme tady ten bodový systém, eh, který eh, je navržen v diskusích, které vedeme a ano, chceme trošku detailněji se rozpracovat tuto myšlenku, to, co říkal pan profesor Hon. Když mluvíte o tom, eh, že potřebujeme instituci, která bude sledovat soukromé a veřejné zadlužení v Evropě a tak, že potřebujeme takový fond evropský, myslíte si, že pro tuto monitorovací funkci by to mělo být er, centrální banka, která by před převzala tuto roli eh, v struktuře dohledu. Pro mě by to je bylo součástí jejich role, aby sledovala tyto bubliny, eh, které jsou eh, vyvolány zadlužením. Takže bych rád tady k tomu viděl příst, tento příspěvek. A pak ještě otázka na vás všechny tři. My jsme hovořili už o politice zdanění a e, ta výměna názoru, kterou jsme měli i s panem profesorem Monty. Myslíte si, že toto tabu by mělo být e, zrušeno e, a to tak, že budeme potřebovat nějakou úroveň zdanění, nějakou koordinaci tohoto zdanění po celé Evropě, nebo alespoň v eurozóně, tak aby to celé fungovalo, anebo je to příliš velký sen? Silvie? Děkuji všem třem panelistům. Mám takovou zcela konkrétní otázku, která eh, chci položit panu profesoru Degrovovi. Chci vědět, eh, a týká se to těch černový, červených eurobondů, chci vědět, jak se to počítá, jak se, eh, jakým způsobem možné tam ovlivňovat tu výši těch úrokových sazeb. Je to upraveno ex post, nebo kdo o tom může rozhodovat, či se to bude rozhodovat politicky, takže o tom bych se ráda dozvěděla. Něco podrobnějšího. A pane profesore Manasi, ve vaší logice je něco, co mě ruší, co mě nesedí. Vy vycházíte z myšlenky, že v hospodářské a měnové unii jsou všichni i nadále zcela nezávislí. Ale já si myslím, že přeci prostě dojde k situaci, kdy bude třeba učinit rozhodnutí, které půjdou proti národní suverenitě. Já si myslím, že moc jednotlivých členských států je nesporná, ale Eh, musíme si uvědomit, že jsme v systému, kdy jsme suverenitu rozdělili. Například o úrokových sazbách eh, rozhodovala Spolková banka, o směných kurcích a vláda dělala v podstatě to, o čem rozhodla Spolková banka. Takže já chci říci, že eh, říkáme zde, že jsou zde svrchované parlamenty a my jim jaksi odejímáme část jejich suverenity pro ostatní úkoly, ale mohli bychom postupovat i jinak. Mohli bychom říct, že máme společnou měnu, na tom jsme se rozhodli, národní parlamenty tuto rozhodnutí stvrdili, od někdy dokonce i obyvatelstvo pomoc v ratifikačním procesu, takže jsme si tu suverenitu jakýmsi způsobem rozdělili. A nyní se můžeme tedy ptát, jak to vypadá s tím rozdělením té suverenity. Pervánč řekla, že by to mohlo jít až ke sdílené denové politice. Takže to je opravdu zásadní otázka. My zde žijeme v jakémsi eh, mentálním zkreslení. Vycházíme z toho, že můžeme mít veškeré výhody společné měny, veškerou ochranu, kterou může poskytovat společně směna, ani bych, aniž bychom se mohli, museli vzdávat i z té části naší suverenity. Diego. Děkuji, Diego. Eh, děkuji za slovo paní předsedkyně. Já jsem slíbil, že budu stručný a také budu. Mám jedinou otázku pro všechny panelisty. Chci říct, že velice děkuji za jejich příspěvky a projevy. A má otázka se bude týkat eh, dluhu a chci se zeptat, co si myslí o pravidle eh, vlastně snižování dluhu, každoročního slučování dluhu. Pan profesor Manasi vypracoval toto téma a chtěl bych vědět, souhlasíte s tímto pravidlem a myslíte si, že toto pravidlo by mohlo být ještě pružnější, že toto snížení by třeba nebylo eh, každoročně, ale bylo by to v průměru tří rok. A či si myslíte, že by bylo eh, vhodnější nějaké jiné řešení a jak by to řešení konkrétně vypadalo? Uh, Děkuji. Tak zase se budeme držet stejného pořadí. Navrhla bych, abyste teď eh, to omezili na pět minut. Naše odpovědi pan profesor Grof. Děkuji. Dovolte mi, abych nejprve odpověděl na to, co říkal pan Lambert a tady šlo o zdanění. Jestli potřebujeme více skoordinovat eh, zdanění. Ano, v zásadě mm, větší koordinace zdanění, ano, o tom není pochyb, že eurozóna z dlouhodobého hlediska může přežít tehdy, když budeme ochotni také Eh, mít rozpočtovou unii. A mm, to znamená, že určitou svrchovanost eh, přenášíme také na oblast danění a přenášíme to na vyšší úroveň. Takže to je opět něco, co, o čem ekonomové mluví už minimálně 20-30 let. A říkají, že je to nezbytná podmínka pro eh, to, aby bylo možné dlouhodobě přežít. A teď stojíme tváří tvář požadavku posunout se v jiném směru, ale ukazuje se, že tento krok je velice obtížný a proto musíme dělat malé kručky které půjdou v tomto směru. Ale myslím si, že bychom měli být stižádostivější eh, než všechny plány, které teď máme na stole. Toto řekli už i mm, předešlí řečníci. Plány, které teď máme před sebou, jsou tak neambiciozní, ehm, že s velkou ehm, jistotou můžeme ehm, vyslovit prognózu, že budeme muset jít daleko dál, abychom zabránili další krizi a možná i kolapsu eurozóny. Nemyslím si, že o tom je pochyb. Alespoň podle mě o tom není pochyb. Taky bych rád ehm, reagoval na to, co říkali kolegové francouzština Chci tedy říct, jak to vypadá s těmi úroky, jak se to tedy bude vypočítávat. Tam je několik způsobů, jak to vypočítat. Já jsem měl na mysli tento. Úroková sazba, která eh, bude tedy platit na ty eurobondy, bude jedinečná. Bude to jediná, jediná úroková sazba a budeme zde mít jistý přerozdělovací mechanismus pro tu lepší část těch eurobondů. A e, Existuje samozřejmě i jiný způsob, jak postupovat v otázce úrokových sazeb. Můžeme například sledovat národní trhy, protože ty existují. Protože pokud by neexistovaly, tak by nám sám problém přerozdělování zmizel. Byl by vyřešen. Uh, takže se můžeme podívat, jak vypadá úroková sazba na národní segmenty, to jistý indikátor, a pak je třeba vytvořit jakousi formulku, vzorec, jakým způsobem to pak propočítat. Například Irsko by mělo 9%, Řecko 12%, protože není myslitelné, abychom v té společné části eh, Řecko i nadále platilo těch 12% a Irsko 9%. Potřebujeme mechanismus, který nám zajistí to, že tyto rozdíly budou zmírněny. Tak, abychom opravdu dosáhli jistého přerozdělení, které potřebujeme. Nesmí to být příliš intenzivní, příliš silné, ale mělo by to opravdu umožnit vyřešit ten problém. Protože státy, které mají rating AAA, opravdu se důvodně obávají, že by v konečném důsledku zaplatili příliš mnoho. Takže to je taková moje základní idea, eh, které se držím. The, the question of... Ještě jste zazněla otázka pana Feje, která se týkala snižování dluhu o jednu dvacetinu ročně anebo jiný přístup. Já si myslím, že bychom se měli usilovat o určitý flexibilnější přístup. Myslím si, že se mnou bude souhlasit i profesor Manas, že bychom se neměli držet příliš těch čísel. Eh, nemůžeme se pouze držet určitých vzorečků, musíme být flexibilnější. Ale chtěla bych ještě zdůraznit jednu věc, když mám slovo, že dnes je celá eurozona trošku posedlá otázkami rozpočtu. Vypadá to skoro tak, že ty problémy, které dnes řešíme, jsou v prvé řadě problémem nadměrného zadlužení a ne, vlastně nezodpovědné rozpočtové politiky v minulosti, ale já si myslím, že tomu tak není, protože krize s tím samozřejmě souvisí ale krize souvisí i třeba s nadměrným zadlužením soukromého sektoru nebo s nadměrným soukromým dluhem, který se naakumuloval v minulosti. Mě, musíme také, nebo ty snahy posílit pakt o stabilitě a růstu, to není na místě, to není tak zapotřebí, protože ty problémy nekoření z problému nedodržování paktu. Měli bychom se soustředit i na ty jiné věci, Myslím si, že se příliš snažíme eh, vyřešit celou situaci různými úspornými opatřeními, ale ty pouze roztáčí vlastně tu sestupnou spirálu a ty skutečné problémy to neřeší. Děkuji nyní profesor Manas. Velice děkuji. Na začátku bych eh, rád řekl, že souhlasím s těmi posledními poznámkami, které jste zazněli, které se týkají příčin, příčin krize. Jedná se o moderní země, jsou to země, které měly třeba i dobrý, dobrou, dobrý rozpočet, ale pak prostě došlo k navýšení k akumulaci dluhu, které vedly k recesi. Na druhé straně je však také pravda to, že zadluženost v evropských zemích už stoupala ještě před krizí a ještě dávno předtím. Takže je zde jasný problém nejenom s tím, že by e, stávající pakt o stabilitě a růstu nefungoval, že by se nedodržoval, ale prostě jde o to, že, to, že ta zadluženost jednotlivých členských zemí je příliš vysoká a bude dost obtížné vrátit se k udržitelné situaci. Nyní se již zaměřím na první otázku, kterou položil pan Lambert. Týkala se toho systému bodu, o kterém jsem se zmínil V roce 2007 jsem také publikoval určitou zprávu pro Mezinárodní měnový fond. Jednalo se spíše o vědeckou zprávu nebo článek, ale jde o následující myšlenku. Měli bychom vytvořit systém, v němž zde se bude dodržovat fiskální kázeň, to znamená vyvážený rozpočet, ale zároveň Eh, je důležité, abychom nevylili dítě i s vaničkou, abychom nevylili to dítě stabilizace i s vaničkou. Jak to tedy udělat? Můžeme vzít dluh jedné země, vypočítáme, eh, co je záhodno, aby tedy chom tu situaci uvedli do udržitelné situace a pak bychom stanovili určité kritérium, jaká úprava je zapotřebí pro tuto zemi. A potom na základě této úpravy vypracujete určitý bodový systém. To znamená, že pokud ta země se třeba zlepší o, dva, o, vlastně o více těch bodů, než měla za úkol, tak eh, ji vlastně odměníme. Jde o to, že ta země by měla dodržovat ta kritéria, ale zároveň by třeba měla mít možnost, měla mít určitou flexibilitu v dobrých časech více utrácet a ehm, vlastně využívat ty své prostředky. Musíme zde zajistit, aby zde byl udržitelný systém, ale zároveň musí eh, ten systém odpovídat pravidlům udržitelné politiky. Paní Gulard vznesla komentář. Mm, není to tak, že bych s vámi nesouhlasil, co se týče svrchovanosti jednotlivých zemí a co se týče kompetencí vlád členských států a evropské úrovně. Já jsem se spíše soustředil na jiný aspekt Já jsem hovořil o tom, vlastně hovořili jsme o tom, kde má být vlastně ta laťka, kde máme stanovit eh, ta, ta kritéria. Já jsem si spíš prostě domníval, že tyto věci by se měly řešit spíše na evropské nebo na té celoevropské úrovni. Pak ještě zareaguji na komentář pana Feja. Hovořil o té o tom pravidle snížení o 20 které, eh, o kterém hovořila Evropská komise. Mám k tomu tři komentáře. Za prvé, protože téměř všechny země s výjimkou několika výjimek jsou tedy výš, mají vyšší zadlužení než 60% HDP, některé jsou ještě mají větší zadlužení než 80% HDP, tak poté by bylo důležité, aby všechny země přistoupily k jakému se koordinovanému snížení tohoto dluhu ale tím pádem se bude mnohem vyšší riziko. A dopad tohoto pravidla bude značný. Pak mám ještě druhou námitku. Myslím si, že zcela jistě, eh, nebo máme se tedy stávající měnu, jednotnou měnu, která je nyní předmětem velké debaty, ale myslím si, že zde asi neusilujeme o společné jednotné pravidlo pro všechny, protože jsou zde rozdíly. Máme zde Španělsko a Irsko, jsou to země, které mají velký deficit běžného účtu, ale pak třeba Německo zase naopak je v přebytku. A pokud by Německo také muselo vlastně snížit ty své hodnoty, eh, protože by se na ně uplatňovalo stejné pravidlo, tak by to mělo negativní dopad. To znamená, nemůžete uplatňovat, nemůžete chtít, aby všechny země eh, uplatňovaly stejné pravidlo, země, které jsou v mínusu a země, které jsou v plusu. Pak je zde ještě otázka důvěryhodnosti. Eh, týká se to třeba stanovování HDP v poměru k dluhu. Jde o to, že některé země tedy přistupují k velkým fiskálním omezením některé mé výpočty v tom dokladu nebo v tom dokumentu, který jsem vám dal k dispozici, se ukazuje, že třeba Itálie by měla být v přebytku asi 5% eh, v tedy časovém horizontu 20-30 let, ale myslím si, že to je dost nepravděpodobné. To znamená, ta nedůvěra nebo nedostatek důvěryhodnosti je také důležitým aspektem. Děkuji. Děkuji. Nyní ještě profesor Hou. Pan Lamer se ptal na dělbu práce Eh, to souvisí také s těmito no, nerovnováhou, která pramení z mm, přebytku. Já si myslím, že by se to mělo eh, udělat takzvaným eh, Evropským monitorovacím fondem, ale jiní zase říkají, že to lze jinak, například dělba práce v tomto smyslu, že jedna instituce bude jenom sledovat a bude mm, hrát roli dohledu nad vývojem a ta druhá bude proti tomu působit a mm, bude třeba jednat v době krizí. Myslím si, že tady by mělo mít možné najít nějaké citlivé řešení na otázku dělby práce práce. Eh, pak eh, eh, ještě se vrátím k poslední otázce, než odpovím na jiné otázky. Návrh komise snížit dluh. My tady konec konců mluvíme o ekonomických problémech a ne tolik mechanických problémech. Mm, to znamená, že musíme být flexibilní. Jinak, pokud um, budeme toto dělat jenom mechanickým způsobem, a to je přesně to, co nastalo tak, jak říkal profesor Manas, pak um, budeme mít koordinované fiskální um, mechanismy v rámci eurozóny, ale budou, budou taková z vysokého řádu. My jsme, tak jak jsme zažili v poslední krizi 2009, kdy všechny e, e, země přišly s takovými balíčky pobídek podle našich propočtů, to byly, byly pozitivní fiskální multiplikátory. To bylo ještě posíleno touto koordinovanou akcí, když to srovnáme se situací, kdy země by postupovaly jednotlivě. A to tež se stalo symetricky v případě, by se stalo podobně, kdyby vš, začali všichni zároveň. Možná, že by to byl dvojí efekt, než e, kdyby to dělala jedna země odděleně od druhé. Musíme Vidět jasně, že současná situace teď volá po flexibilním přístupu. Takové země jako Řecko, Španělsko a Irsko, které, nebo Portugalsko, které mají mm, velké deficity teď, ty jistě musí e, být mm, předmětem takové restriktivnější politiky, ale o to více pak jiné země, které nemají tyto problémy, e, musí, e, mo, mo, musí být schopni kompenzovat na evropské úrovni tento způsob fiskálního omezení těch prvních zemí. Protože v Pakt růstu, růstu stability v eurozóně tady když to i srovnáme se Spojenými státy například, um, um, tady to hodně můžeme srovnávat současné situaci bez Německa, by naše prognózy pro eurozónu byly 0,6% růst na tento rok. To je velice blíže už stagnaci. A říká nám to hodně o situaci, protože pak na evropské úrovni nebudeme moci eh, dohnat úroveň výroby, kterou jsme měli před krizí a nebudeme moci eh, si eh, dovolit v současné situaci jít do koordinované fiskální politiky. Naopak bude. Situace bude opačná, ale toto musí udělat ty země, kde je situace přebytková a ne země, které mají deficitní eh, situaci. Takže mm, opačné eh, doporučení by bylo tady na místě. Ne každá země by měla dělat totež, ne každá země by měla jít na tuto cestu eh, fiská, fiskální rekonstrukce, ale jsou země, které by to měly dělat a některé, které ano. To by byla správná politika nebo doporučení, které bych vyslovil. Pak tady padla zásadní otázka týkající se nezávislosti měnové unie. Ano, určitě musí padnout rozhodnutí a myslím si, že budeme dohnáni k tomuto rozhodnutí. A sice budeme nezávislí eh, v teorii i v praxi. Pokud ano, pak musíme vymáhat pravidla a eh, opatření eh, pro jednotlivé svrchované země, tak aby splnili požadavky této měnové unie, což by znamenalo mít tady míru inflace nevyšší než 2%. Pak u všechny tyto konstrukty budete potřebovat, které jsou nezbytné, tak abychom nevstoupili znovu do situace eh, velmi eh, vážných, nero, vážné nerovnováhy. A nebo eh, půjdeme cestou politické unie, vzdáme se určité svrchovanosti, a e, zřídíme e, některé distribuční evropské mechanismy, e, takovou unii transferu, jak tomu říkáme, kdy bude vládnout určitý automatický mechanismus a kdy se budou srovnávat tato nerovnováha. My já vím, že to nebude možná politicky proveditelné z příštího roku, roce nebo dvou, ale přesto budeme muset v průběhu doby eh, zjistit, že minimum koordinace bude nezbytné, eh, protože mm, tak, abychom neměli dumping sociální, daňový a mzdový. A to, je, to jsou ty minimální dohoda, které bychom měli eh, dosáhnout. Minimální míra koordinace, jinak tady pořád bude nebezpečí toho, že nedodržíme závazky, které jsme na sebe vzali. Děkuji. Děkuji také eh, našim řečníkům a panu profesoru Montimu za jeho eh, klíčový projev a také diskusi, kterou jsme vedli předtím. Děkuji všem eh, poslancům, kteří tady nezůstali až do konce. Myslím, že jsme vedli velmi zajímavou diskusi. Jistě, že máme pochopitelně prezentace, které jsme už rozdali a můžeme ještě jednou zaslat mailem tak, aby každý je měl ve svém eh, měl dispozici. A mě zbývá jenom eh, ještě jednou poděkovat a tímto ukončuji naše zasedání. Trošku dříve.